If you don't mind, Paul? Yeah, I'm here. I, but I'm so shy. I, I, I <laughs> so hello everybody for our... Takže vítám vás všechny na naší odpolední schůzi. Srdečně vás vítám na našem veřejném slyšení o společném konsolidovaném základu daně a rozpravě o výsledcích výboru taxe a taxe 2. Chtěl bych zde poví, eh, přivítat naše panelisty. Máme zde dva panely. A eh, tady podle eh, našeho harmonogramu tedy máme, jsou tu dva panely, které můžeme sledovat také v naslouchacím sále a samozřejmě e, na internetu obzvlášť vřele vítám Valer, e, pana Valera Muta Rlie z DG Tax, který se eh, vysloví před dalšími eh, řečníky a, z, a, a poskytne tak perspektivu komise. Jak víte, tento návrh má dlouhou historii, eh, to vědí ti z vás, kteří už jsou tu nějaký čas, že jsme si tu vedli daňové a korporátní diskuze. Ehm, ehm, možná, že teď v třetím Ehm, do třetice všeho dobrého, tedy v tím období bude nejlepší. Ehm, vítám tu také eh, pana eh, Tanga a pana Lamasura, kteří se rovněž vysloví za, jako zpravodajové za Ekon, a, ale v první řadě eh, tedy dostanou slovo tito dva zpravodajové a poté komise. A pak začne první panel. Jako první bude hovořit Alan? Je to tak? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem našim účastníkům panelu, všem diskutujícím za to, že souhlasili s tím, že se budou účastnit tohoto veřejného slyšení, které je tedy veřejné, jak zdůraznil pan předseda. Chtěli jsme vyslechnout zástupce hlavních zúčastněných subjektů. Samozřejmě jsou další podniky, malé, střední podniky, odborové organizace, a minimálně některé nevládní organizace, které jsou velmi zainteresované a velmi efektivní tady v této věci. A samozřejmě zástupci Evropské komise, které zde zastupuje pan Valer Mutarlie, kterému tímto děkuji za to, že mezi nás přišel. Velmi stručně všichni ta témata dobře znáte, víte, jaké jsou naše obavy. Abych se chtěl zmínit o čtyřech věcech, které nám leží na srdci. Jednak se jedná o směrnici a zpracování mm, není tedy úplně přesné, takže neriskujme, abychom pod zdáním jednoty měli 27 různých daňových režimů. Dále ze strany podniků často slýcháme, že tato reforma je důležitá pouze pokud budou schváleny a současně provedeny oba dva texty CCCTB, pracují s ruku v ruce s s Polem Tangem, který je zpravodajem prvního textu. To je vlastně také náš názor. A chtěli bychom vyslechnout, co si o tom myslí jednotliví diskutující. Snažíme se doporučit co nejjednodušší systém, ale vidíme, že protože jsme neharmonizovali naše účetnictví podniková, nebo pokud je neharmonizujeme, tak je riziko, že bude zaveden nový účetní systém, který ten eh, systém ještě zkomplikuje a co se týká CCCTB, tak jeden z hlavních problémů je rozdělení daně mezi jednotlivé státy, ve které nad, jejich nadnárodní společnosti vykonávají své činnosti. A zda tedy ten systém, který navrhuje komise, která se hodně inspiruje OECD, je ten nejlepší systém, jestli bere také nehmotný majetek v úvahu, zda to působí nějaké konkrétní problémy, zejména pro digitální ekonomiku a digitální platformy. To jsou tedy ty hlavní otázky, které nám leží na srdci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A dalším zpravodajem je Paul Tang, jemuž dávám slovo. Děkuji. Ano, opravdu to má uh, eh, již dlouhou historii a je na čase, abychom začali přepisovat dějiny. Hmm, řekněme, že tentokrát je to skutečně jiné. Evropský parlament již jasně řekl uh, u výstupu práce výboru pro daň, daňové otázky, který vedl pan uh, eh, Lamasur, se vyslovil prospěch eh, tedy CCCTB, je pozice eh, parlamentu je ve vztahu k tomuto návrhu a jeho implementaci. CCCTB a tady vlastně třetí stupeň konsolidace s Alenem eh, spolupracujeme logicky, technicky i politicky to do sebe totiž zapadá. Vnímáme to jako jednotní, jednotnou složku jako balík. Evropský parlament to podporuje obecně a to eh, na základě několika ohledů. Jednak potřebujeme mít rovné podmínky mezi velkými firmami a malými středními firmami. Eh, malé eh, firmy platí o třetinu více daní než velké, ale nejde jenom o rovné podmínky, nebo spíše nerovné podmínky, které poškozují hospodářskou soutěž, ale také o základní princip rovnosti. Proč by malá firma měla platit víc než velká? A přitom, já to si myslím, že je také pravda, velké firmy by bylo, bylo lepší, kdyby měly eh, jednotné kontaktní místo než 27 eh, různých eh, zpráv. Ovšem tyto návrhy přichází v historicky významném okamžiku. Minulý týden jsme viděli, že Trump eh, navrhl snížení eh, daňových sázeb korporátních. Je to zatím jenom na A4, jeden papír, jedna stránka, což populisté mají rádi, rádi takový přístup, či eh, hodně očekávání a málo podrobností, ale nicméně toto je změna, s níž se musí, musíme vyrovnat ve Spojených státech. A ve Spojeném království po Brexitu jsou také určité myšlenky na změnu korporátních daní. Teď jde o to, jestli e, vypukne jakýsi závod ke dnu, anebo jestli budeme mít celoevropskou odpověď proti tomuto trendu, e, kdy budeme e, stanovit příklad jak pro Evropu, tak globálně. je dobře, že se koná toto slyšení. Já vám děkuji za vaše příspěvky. Již předem je to začátek procesu a těším se na eh, jednotlivé příspěvky. Děkuji, Pole. A teď dostane slovo Evropská komise. Valéch Mutahlie, máte slovo. Děkuji, pane předsedo páni zpravodajové, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, nejprve bych vám chtěl poděkovat za tu příležitost, kterou jste mi poskytli, abych řekl několik slov o předmětu dnešního slyšení, to znamená společný konsolidovaný základ daně společností. Ten uvedený název také odkazuje na eh, zprávy zvláštního výboru TAX 1 a TAX 2. Musím říci, že ohledně tohoto bodu nemám mnoho věcí, co bych dodal už eh, na za, po, po tom, co řekl komisař Moskovici na březnové plenárce. Kromě možná toho, že toto zapojení Evropského parlamentu do eh, programu pro větší spravedlivost a rovnost evropského daňového systému je samozřejmě určující záležitost k tomu, aby nám umožnila pokročit kupředu a pokročit kupředu ve směru transformace závazků, které přijímáme například v mezinárodních institucích. Převést je tedy do legislativních aktů Evropské unie, což nám tedy umožní mít spravedlivější systém, ale také zajistit větší právní bezpečnost v oblast, daňové oblasti, větší tedy bezpečnost pro naše hospodářské subjekty, protože to jsou obě dvě tyto věci, které jsme chtěli eh, posílit, eh, zapracovat do tohoto navrženého balíčku, který schválila komise v říjnu loňského roku. Je to jednak spravedlivější systém, robustnější, solidnější, který umožňuje státům stabilizovat eh, daňový základ, daň, daně společenských tak aby se tyto základy nerozcházely od sebe, ale potom také vytvořit systém, který podnikům a hospodářským subjektům vytváří jednodušší, levnější a konkurenceschopnější prostředí na eh, jednotném trhu. A význam tady této diskuse, kterou zde dnes vedeme, to je vlastně další zapojení Evropského parlamentu do této rozpravy a uchování těchto politických cílů a chuť eh, dosahovat společných výsledků v této, v této oblasti v době, kdy můžeme jaksi na různých stranách slyšet různé volání po větším zdůraznění právní bezpečnosti, spíše než tedy po eh, spravedlivém systému zdanění společností. Děkuji ne, ne, ne, ještě tedy bych chtěl dodat, že návrh, který jsme předložili v říjnu loňského roku, se snaží eh, splnit tyto dva cíle. V tom smyslu, že oproti původnímu návrhu z roku 2011 zapracovává veškeré ty systémy, které umožňují posilovat boj proti daňovým únikům na jednotném trhu, protože tento nový návrh byl výrazně posílen, pokud se týká těch systémů proti zneužívání. V roce 2011 bylo prostředí dobré pro podniky, zejména co se týká snižování administrativních nákladů a schopnosti rozvíjet se kromě národních, mimo národní hranice. Samozřejmě za dodržování povinnosti odvádět daň ze společnosti. Ale ten nový systém, který navrhujeme, zavádí také záležitosti, které podnikům nabízejí modernější a konkurenceschopnější rámec. Uvedl bych tři nové záležitosti, které jsou mimořádně relevantní v tomto rámci. Ten první to je systém daňových pobídek nebo stimulace v oblasti výzkumu a vývoje, který je založen na analýze stávajícího systému využívaného v Evropské unii, který samozřejmě vychází ze systému, který se objevil jakožto nejprogresivnější, nejvýkonnější v rámci této analýzy. Je to tedy eh, vlastně srážení těch ná... odva... daňové srážení nákladu na výzkum a vývoj. Potom tom financování podniků spíše vlastním kapitálem než zadlužováním, protože umožňuje neutralizovat hm, daňové eh, dopady kapitálového zatížení půjčkami a potom třetí mechanismus v té první etapě návrhu tedy před tou konsolidací nabízí mechanismus kompenzace přeshraničních ztrát, z čehož samozřejmě Potom to ještě přijde další rozvoj v druhé fázi, tam potom přijde ta konsolidace v rámci jednotného trhu. Zde otevírám takovou závorku a rád bych připomněl, Nakolik komisi leží na srdci to, aby takovýto návrh, o kterém se zmínil pan Lamassoure, skutečně dosáhl svého konečného cíle a to je ta druhá etapa s konsolidací, protože to je právě ta, která přináší největší užitek. Já s velkým potěšením vyslechnu názory eh, členů panelu tohoto slyšení dnes odpoledne a děkuji parlamentu za neustálou trvalou podporu naší práci úsilí komise s cílem dosažení konkurenceschopnějšího a spravedlivějšího zdaňování podniku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za tento úvod. A mohu nyní přivítat náš první panel James Watson za Business Europe, Gerhard Himmer za UE APME a e, Olivier Butelli Staft Accountancy Europe. Vezmeme to v tomto pořadí, každý na pět minut, prosím. Takže začne James Watson. Děkuji vám a děkuji výboru za pozvání. Začnu CCCTB. Případně můžeme pak pohovořit i o vyhýbání se daňové povinnosti v obecnějším slova smyslu. Koncepce společného konsolidovaného korporátního daňového základu má potenciál zlepšit fungování vnitřního trhu, tak aby bylo snadnější expandovat přeshraničně a posilovat tak pracovní příležitosti a růst. Třeba malá firma, která eh, funguje v jednom členském státě, má zisk, chce se rozšířit do dalšího členského státu. Lze si představit, že rizika rozšíření no- na nový trh se výrazně omezí, pokud ví, že eh, případě e, ztráty v tomto novém členském státě to může odečíst od e, zisku e, v tom prvním členském státě. Čili samozřejmě, že CCCTB by samozřejmě omezil částečně také riziko dvojího zdanění. Pan Lamasur zmínil význam té konsolidace. My se domníváme, že význam společného daňového základu bez konsolidace by nemělo dostatečné přínosy tedy spočívající v tom snížení, ale hlavní je e, také ten dopad větší konkurenceschopnosti vůči zbytku světa. Eh, například odpisy pravidla CFC, specifická omezení, pokud jde eh, eh, o některé srážky, odpočty nákladů a tak dále. A pokud jde o ten samotný návrh CCCTB, kde je už konsolidace, konsolidace tak samozřejmě, že řada firm přivítala tento návrh, ale mnohé se domnívají, že by se to mělo dále rozvinout na podporu konkurenceschopnosti. Tady máme dvě konkrétní záležitosti. První, že tu určitá obava některých firm eh, ohledně ztrát, eh, flexibility jednotlivých členských států, eh, v případě CCCTB. Nevíme, jak se bude vyvíjet globální hospodářství a globální daňové prostředí. A myslím, že by bylo určité riziko, že kdyby to byla jednomyslnost 27, bylo by pak těžké přizpůsobit CCCTB eh, v reakci na tyto změny. Dále víme, že z hlediska členských států jsou také členské státy, které získají a ztratí. A ty členské státy, které ztratí, které přijdou o příjmy, tak by ho pak mohli chtít zvýšit tím, že zvýší sazby. Zvláště některé menší členské státy. Druhá eh, obava či výhrada souvisí právě s měnící se globální ekonomikou, protože alokační klíč A eh, eh, by mohl lépe odrážet ty obchodní modely. A pokud, a to by bylo snadnější v případě, že uznají některé nehmotné investice. Ale každopádně ten alokační klíč vychází právě z hmotných investic. Když se podíváme na to, jak se změnily uh, ty jednotlivé uh, vzorce investování, tak se to posunulo k daleko méně eh, hmotným investicím, daleko více těm nehmotným. Čili jak přizpůsobit ten náš návrh tomuto, této situaci? Abychom zohlednili tuto změnu eh, světové ekonomiky. Je to velká výzva, je těžké získat eh, správná data, ale domnívám se, když je, pokud se podíváme na ten návrh, tak je to trošku slabina. Ten alokační klíč by mohl lépe odrážet eh, i hmotné investice s tím, že nechceme samozřejmě trestat eh, firmy v průběhu pomalejších eh, období, kdy je nižší růst ekonomiky a kdy oni potřebují prostě hotovost nejvíc. Děkuji zvláště za váš, za váš příkladně dobrý čas toho si ceníme. A nyní pan Hrme. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za pozvání a toto slyšení. Z pohledu malého a středního podniku bych začal u těch hlavních věcí, které máme k tomuto tématu. Když se tam našich členů na hlavní bariéry na jednotném vnitřním trhu, tak nám pořád říkají, že je to 27 různých eh, daňových systémů. Je to, není to jen DPH, ale i eh, zdanění firm. To je vážná firm, vážná bariéra. Nejde jenom o ty daňové náklady, ale o náklady na dodržení předpisů. To je problém. A z tohoto důvodu v APME od samého začátku jsme byli vždycky pro společný daňový základ. padlo to na radě. Další důvod, proč jsme to vždycky podporovali, eh, je ten argument eh, spravedlnosti, eh, o kterém hovoří pan zpravodaj Tank. 27 různých daňových systémů znamená, že velmi velké firmy mají 27 možností si rozložit své daňové břemeno, zatímco pro nás jsou to náklady na dodržování předpisu. Proto Atme vždycky se eh, kriticky stavěla k eh, tou první návrhu komise, kde se předpokládalo, že se bude dobrovolně používat to společný daňový základ eh, v směrnice navrhované v roce 2011. Co se to změnilo? A z našeho pohledu je to velice pozitivní. Velké firmy to musí používat Eh, povinně. My jsme vždycky říkali, že malé a střední podmínky by to měly eh, eh, dělat jenom volitelně. Protože když zůstávají na národním trhu, tak je situace jiná. Musím mít na paměti, že některé členské státy tím, že se zavede společný daňový základ, nebudou chtít provozovat paralelní modely. Takže uvidíme v případě přijetí, členské státy, které neumožní eh, jinou variantu pro malé a střední podniky, protože budou chtít mít jeden systém zdanění. Už teď jsme svědky toho, že eh, firmy si to nechtějí příliš eh, komplikovat. jenom velké, eh, není pravda, že to je jenom pro velké podniky. Tenhle model pravděpodobně budou používat i menší firmy, které nechtějí, eh, nebudou chtít ve dvojí užičnictví. To je první věc. Druhá věc. Samozřejmě malé a střední podniky by chtěly, stejně jako velké podniky, být svědkem toho, aby ta konsolidace přišla co nejdříve od začátku, ale my chápeme ty eh, problémy ohledně toho posledního návrhu a říkáme, No dobře, tak pokud je toto nejlepší řešení, tak tohle je nejlepší způsob, jak se tam dostat. Na určitou dobu přijmeme, že se konsolidace neděje, pokud eh, bude tady eh, možná, eh, možný, pokud budou možné ty přeshraniční úlevy. A doufáme, že obě dvě ty směrnice budou přijaty zároveň proto také podporuje myšlenku neutrálního nakládání s eh, tedy eh, kapit, eh, financování přes cizí a vlastní mění. Tady plně podporujeme toto z naší strany, protože to může podpořit zdraví podniku. Ale zároveň řada našich členů má pochopit. Eh, pochyby ohledně toho super odpočtu nákladů na výzkum a vývoj. Protože podporovat tohle jenom tím, že odečtete náklady, které eh, budou přínosné jenom eh, pro firmy, které jsou v zisku, není příliš dobré pro začínající podniky a malé podniky, které chtějí inovovat a chtějí mít vysoce technologické tedy inovační projekty, protože oni nevytvářejí zisk. Čili tohle není eh, ten dobrý eh, model pro podporu výzkumu a vývoje v eh, startupech a v malých podnicích. K tomu bychom se měli postavit nějak jinak. K tomu, co říkal pan Lamasur ohledně těch nehmotných investic, a problém s flexibilitou systému a oproti nějaké směrnici, tak tam souhlasím s kolegou z Business Europe. Děkuji. Děkuji, pane Himre. A teď uh, eh, Olivie Buteli Taft, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, děkuji za příležitost přispět eh, k vaší práci na zlepšení daňové politiky v Evropě. To je cíl, jeho dosažení jsme velice odhodláni. Já jsem chtěl představit Accountancy Europe. Musím říct, že my jsme profesionálové, nikoli jednotlivci a pracujeme v soukromém, ale i ve veřejném sektoru. Dřív se zaměřím na CC nebo CCCTB. Accountancy Europe na tom ještě pořád pracuje, podobně jako rada, zatím nemáme konečnou pozici, nebo jsou tady eh, různá stanoviska. To by nemělo být překvapení, nebo takový návrh nevyhnutelně eh, přinese eh, vítěze a poražené, alespoň krátkodobě, protože se přerozdělí daňové výnosy mezi členskými státy a v rozhodování mezi krátkodobým individuálním utrpením a dlouhodobým kolektivním přínosem není nic, co by tomuto to šlo nějak mimořádně dobře. Musíme také uvážit, jak eh, učinit CCTB přijatelnou pro členské státy, eh, pro něž je to nemá konkurenceschopnost základem ekonomiky. Ty návrhy jsou jednoduché a pochopitelné, což u daňového práva je eh, vítané, i když nevy, neobvyklé. Ten super kredit pro výzkum a vývoj je užitečný i když by bylo třeba analyzovat eh, v analýzu, tedy dopady, stejně tak jako možný eh, mm, práh pro, eh, ty, pro takzvaný efekt mrtvé váhy. Podobně je tady to, to debt equity bias. Ovšem mm, jsou ve členských státech obavy, že ty náklady mohou být nepřiměřené. Vzhledem tomu, co jsem uvedl, myslím, že CCCTB může být nakonec velice eh, užitečné pro eh, jeden eh, jednu důležitou skupinu, a sice malé a střední podniky aktivní na vnitřním trhu. Kromě CZTB bych také zmínil to, jakým způsobem komise a parlament se staví k daňové politice a dovolte k tomu několik myšlenek. Myslím si, že potřebujeme mezinárodní spolupráci, transparentnost a chytrou regulaci. Mezinárodní spolupráce. Efektivita eh, boje proti eh, vyhýbání se daním eh, závisí na koordinovaném přístupu na mezinárodní úrovni a proto podporujeme ambici komise revidovat etický kodex a také myšlenky výboru TAX vytvořit to koordinační centrum pro daňovou politiku pokud je o transparentnost, Accountancy Europe podporuje nejenom eh, více transparentnosti, ale lepší transparentnost daňových věcí. Podporujeme eh, veřejné eh, podávání výkazů po jednotlivých zemích, a aby se to rozjelo, tak jsme vytvořili šablonu na pomoc firmám, které už teď dobrovolně vydávají zprávy po jednotlivých zemích daňové. Ti, kteří propagují ty v agresivní, eh, pro to agresivní daňové plánování, tak by měli zveřejňovat tyto eh, plány. Všichni by měli znát ty eh, podrobné detaily. Chytrá regulace. Nesmíme zapomínat, že zásady lepší regulace a vláda zákona se musí týkat také z oblasti zdanění, zejména pokud se zde hovoří o sankcích. Já vidím určité opodstatnění v myšlence etického kodexu pro daňové poradce. Ale aby to bylo efektivní, tak takový kodex bude muset eh, pokrývat všechny poskytovatele daňových služeb. Musí být na eh, základě eh, vykonávané činnosti a ne profese nebo sektoru, jinak ten cíl bude minut. Pravidla, která se týkají poskytování daných služeb auditovým, auditními firmami, byla právě významně zpřísněna nedávnou eh, reformou auditu, která zatím nebyla transponována ve všech členských státech. Proto si myslím, že výbor tak správně eh, požadoval, eh, nebo řekl, že nejdříve bude třeba sledovat dopad těchto nových pravidel. Regulační stabilita a jistota jsou nepostradatelné. Závěrem bych vás rád ujistil, že profesní, profesionální účetní berou svoji úlohu a odpovědnost velice vážně. V každodenní eh, praxi eh, velká většina profesionálních účetních je eh, nezbytná k tomu, aby dnešní daníové systémy fungovaly navzdory jejich složitosti a aby daňoví poplatníci plnili své povinnosti. Když radíme veřejnému sektoru, tak je to právě na žádost veřejného sektoru, protože on vnímá ty přínosy, je to efektivní využití zdrojů dokud jsou eh, plně etické standardy, eh, a to tak většinou i je. Jako profese eh, chceme zohledňovat veřejný zájem ve vší naší práci a jako v minulosti váš parlament s námi může počítat. Děkuji. Já vám také děkuji. A teď se dostáváme k příspěvkům poslancům. Jako první budu já a omlouvám se a udělám to v mateřštině, což Němčina. Mám čtyři témata, o kterých bych se chtěl stručně zmínit. Jedno je, jsou příspěvky k růstu a investicím. Jde o to, aby se vlastně podpořilo eh, silnější financování z vlastního kapitálu a odstranilo eh, nebo snížilo financování z cizích zdrojů. Potom je zde otázka, zda to není procyklický prvek který by vlastně udělal, napáchal více škody než užitku a jaké jiné možnosti eh, zdává tedy jak, jak odstranit tedy nebo snížit financování z cizích zdrojů a zvýšit financování z vlastního kapitálu, z vlastních zdrojů. Je to tedy eh, možná alternativa pro malé a střední podniky, zejména co se týká eh, účetnic, protože zde máme různé systémy účetnictví, IFRS, mezinárodní standardy proti například národnímu nebo německému, tedy v našem případě účetnictví. Potom s tím souvisí také ještě konsolidace, zda je zde tedy konsolidace ještě Eh, možná, nebo zda je to automaticky vyloučeno, když by se to eh, bilance potom vytvářela pro podle národní daňové legislativy. Potom se zde hovoří o tom nehmotném majetku, nehmotném investičním majetku. Tam vlastně mnoho podniků, zejména v moderní ekonomice služeb, právě eh, zvyšuje své, svůj nehmotný majetek, patentová práva, duševní vlastnictví, eh, všechno tady toto, co není hmatatelné ale jsou zde tedy určité návrhy lépe eh, zapracovat, lépe si strukturovat tady tento nehmotný majetek, zejména to je otázka na našeho třetího experta z Accountancy Europe. To by tedy byly moje otázky. Teď se dostáváme k dalším eh, otázek, otázkám a vracím se k angličtině. Dvě minuty na řečníka. Doufám, že jsem nehovořil příliš rychle pro naše tlumočníky. Takže další řečník za uh, z SAD. Uh. Eh, Děkuji, pan Igbaje, děkuji eh, všem panelistům za tyto informace. Je to velice důležitá věc, která se bude přímo dotýkat evropského hospodářství, takže myslím si, že je důležité zapojit subjekty, které jsou přímo zapojené, i když víme, že v tomto odvětví je, důle, je těžké dosáhnout jednomyslné pozice, ale je potřeba opravdu dosáhnout lepší, spravedlivějšího zdaňování, protože když jsme demokraté jako my, ať už jsme z levice nebo z pravice, tak bychom měli problémy s vysvětlovat našim malým a středním podnikům, které představují 50 evropského ekonomik, evropské ekonomiky, jak to, že platí o 30 daní více než velké podniky. Vyslechli jsem zde zástupce Business Europe zejména, který Samozřejmě s potěšením jsem vyslechl, že obhajujete tu část konsolidace, v tom s vámi souhlasím. Myslím si, že to lépe umožňuje zarámovat různá ta pravidla podle mého názoru toto je oblast právě to je těch 28 daňových systémů, které působí největší problémy. Vždycky to tahne ekonomiku dolů, nikdy nehoru, ale v tom textu o konsolidaci zatím není společná sazba všech členských států. To je ještě něco, co bychom měli stanovit. Nedomníváte se, že by bylo rozumnější, jak je tomu ve Spojených státech, ti mají federální sazbu, kdybychom měli jednotnou evropskou sazbu daně s mírnými změnami 5 až 10 podle členských států. To by umožnilo udělat ten první krok, který by vlastně srovnal podmínky pro všechny. Druhá obecnější otázka, zde se obracím také na zástupce Business Europe, spotřební daně zatím Eh, no, povodná pro podniky, které mají obrat vyšší než 750 milionů za rok. Proto myslím si, že je to trošku divné, protože z hlediska rovnosti zde máme celou řadu podniků, které mají zisk nižší než tuto částku 750 milionů, ale které také vykonávají mezinárodní aktivity a neřídí se stejnými pravidly. Takže myslím si, že toto působí určité problémy. Podle vás, jak můžeme pracovat na tom, abychom snížili tuto hranici, abychom měli ekonom- spravedlivější vedlejší ekonomický daňový základ. A třetí otázka, zrychlím to, co si myslí malé a střední podniky o tomto textu, protože to se jich bude přímo týkat a naše obava je samozřejmě, abychom vlastně srovnali, udělali spravedlivější a rovnou daň pro všechny podniky. Děkuji. Pardon. Máme pak společné zasedání, takže musím být přísný, pokud jde o řečnický čas. Eh, Sandra Lunsa, EKR. Eh, eh, e ano, děkuji, pane předsedo. Já věřím ve férovou daňovou soutěž, aby byly daně nízké a aby také členské státy se snažily. Když slyším dnes tady řečníky, tak já chápu, že řečnický čas je omezený, slyšeli jsme obecná prohlášení. Já bych chtěl zajít do větších podrobností, protože jsem slyšel mnoho silných prohlášení. Slyším komisi. Říkáte, že tento systém eh, přinese eh, securité juridique, eh, systém sur, čili právní jistotu a tak dále, ale jak můžete říci, že, že to přinese také systém, který bude spravedlivý? To je na pana Watsona také, jestli jsem vás dobře slyšel. Říká, že víte, víme, že některé členské státy na tom budou tratit. No, v tom dokumentu hovoříte o ztrátě flexibility pro členské státy zvláště malé. Takže to by bylo dost zajímavé slyšet, proč zvláště firmy a malé členské státy by se měly bát teď, že eh, na tom budou tratit. Hodně hovoříme o ekonomickém zbližování v tomto parlamentu a já si nejsem jist, že budeme mít eh, eh, více Eh, konvergence, když se přesune biznis z malých členských států do těch velkých, které už jsou silné i tak. Za, za další tu byly také silná prohlášení o správních nákladech a zátěži a to jak eh, ze strany komise pana Butel, eh, ta, ta, ta, a že to bude systém, který bude čistší a tak dále. Ehm, v novém systému mm, nadnárodní organizace, i když budeme mít CCTB, budou muset také připravovat místní účty, eh, místní eh, daňová prohlášení, takže v tomhle eh, ohledu není úplně jasné, jak by to zjednodušilo situaci a jak by to nebyla jenom další administrativní zátěž. Ale pan stav by mohl zajít do větších podrobností, to, by, to bych ocenil. Děkuji. Pan Paní Vírenk za liberály. Děkuji, pane předsedo, vážení hosté, milí kolegové. U zdanění musíme zajišťovat, aby byla spravedlivá hospodářská soutěž mezi členskými státy. Nejlepší řešení je propojení zdanění podniku se, se samotnými hospodářskými aktivitami tak aby to vlastně ulehčilo vykonávání činností společností na jednotném trhu. V mezinárodních společnostech potřebujeme jednotný systém s jasnými, jasně stanovenými pravidly. Samozřejmě zde existují také postupy jako přesouvání zisků do těch zemí, kde je danění, zdanění nižší. Proti tomu musíme bojovat, tak aby všichni platili spravedlivé daně a proto souhlasím s těmi, s tím, s těmi pravidly jednot společného korporátního zdanění. Je důležité důležité je to také pro eh, pozit konkurenceschopnost Evropské unie. Nemůžeme si dovolit, abychom prosazovali nějaký ideál, který prostě v praxi nebude fungovat. Proto bych měl několik návrhů, otázek k návrhu Evropské komise. Moje první otázka, jak jistá si je Evropská komise tím, že tento návrh je eh, neutrální, že zde nebudou žádné výjimky pro některé členské státy. Má zohlednila zde komise také dostatečně jak současné, tak budoucí scénáře pro členské státy a také ten manévrovací prostor pro prosazování opatření, tak aby opravdu to prosazování bylo neutrální. Rád bych věděl, jak Evropská komise zohledňuje digitální ekonomiku v, v těchto ohledech, jak zohledňuje podniky, které využívají roboty, nebo ty podniky, které prodávají big data, softwary a tak dále. Jak vlastně tady ty systémy platí pro duševní vlastnictví, jak to bude hodnoceno a jak to bude prosazeno do toho systému. A třetí a poslední otázka podniky budou nadále optimalizovat. Nemůž, nesmíme být prostě naivní. I s tím novým návrhem korporátního, korporátní daňové sazby <clears throat> možná budou vlastně se přesouvat svá sídla podniky do jiných zemí. Jak tedy zohledňuje komise tady toto? Děkuji. Kathy, za GUE, Kathy. Děkuji eh, za prezentaci. Jako mnozí oh- další máme určité obavy z hlediska fungování CCTB, eh, z hlediska snižování výbaní se daňové povinnosti, když je tu ten práh 750 um, 750 milionů um, uh, z politického hlediska Vím, že mnozí lidé v Irsku mají značné obavy eh, ohledně dopadů a dopadů na daňové příjmy. Vzhledem k tomu, že máme eh, už nyní dosti eh, nevyvážený model. Já bych ho chtěl změnit, ale specifické účinky CCTTB jsou těžko ocenitelné u mé země i u dalších. Zajímaly by mě názory dalších řečníků, třeba ty odhady příjmů, ty mohou být nespolehlivé, protože to se týká těch eh, hm, hmotných eh, aktiv, ale přitom těch je eh, méně. Takže jak by ta změna daňového základu změnila. Třeba v případě těch eh, leasingových firm, které eh, v leasingu v případě například letadel a tak dále. Finanční firmy, článek 40, 10% hodnoty finančních aktiv. Ehm, je tu také možnost, že eh, ty, ta nehmotná aktiva by byla transformována ve finanční aktiva. Mě by zajímala specifické dopady na členské státy a co by se dalo dělat, aby se zabránilo negativním dopadům? Děkuji. Sven Gigold za zelené. Ne? Eva Žoli. Prosím. Merci. Děkuji, pane předsedo. Já bych měla otázku na zástupce Business Europe, pana Vocna. Vy jste pro reformu CCCTB, ale upřednostňujete, pokud jsem to dobře pochopila, aby ten systém byl obční, tak, aby každý hospodářský subjekt si vybral ten nejzajímavější systém, zda to bude tedy národní systém, anebo systém v rámci CCCTB. Nebylo by spravedlivé, uh, mít nějak, ne, nezdá se vám, že vytváříte systém, který ještě zvýší administrativní složitost a zátěž, přestože oficiálně chcete snižovat tuto zátěž a vytvořit rovné podmínky pro všechny. Ještě bych měla také otázku na zástupce AMPE v roce 2011 jste podporovali návrh Evropské komise, ale kritizovali jste to, že byl příliš složitý na zavádění pro malé a střední podniky. Je tomu tak stále podle vás i s tím návrhem revidovaným v roce 2016? Domníváte se, že bychom měli mít návrh CCCTB pro malé a střední podniky s činností pro více zemí v, v tomto případě? Děkuji. Uh, Děkuji. Naši panelisté toho teď mají hodně na talíři, eh, takže vezmeme to ve stejném pořadí. Zaměř, zaměřme se na ty hlavní body. Začneme znovu od pana Vocna. Ano, rovnou k otázce od zelených. Je pravda, že jsme u toho předchozího návrhu že jsme řekli, že jsme chtěli, aby to bylo i nadále volitelné. Teď máme nový návrh, říkáme, že mnoho firm vnímá tu nutnost, aby to bylo volitelné pro většiny firem, ale to nemusí být podmínka, neříkám, že bychom byli proti tomu návrhu, kdyby to tak nebylo. Byla, je by to určitá preference, což je trošku něco jiného. Je nutno přihlédnout k našemu novému pozičnímu dokumentu. Pokud je o ty procyklické otázky, hmotná, nehmotná aktiva, myslím, že to jsem pokryl na, v úvodu vítězové a poražení. Podívejte se na práci Společného výzkumného centra komise, to je velmi informativní z hlediska těch, kdo by z toho získali a kteří by na tom tratili. Takže opět si odkázat na tuto práci a k některým dalším bodům. E, tam zepředu. Vždycky mě překvapí, když někdo říká, že jedinci platí víc než firmy. Já myslím, že tady musíme trošku poodstoupit a říct si, kdo vlastní ty firmy. Jsou vlastněny jedinci, lidmi. Když hovoříme o korporátní ziskovosti, tak z toho se platí přece také eh, penze eh, obyčejných pracovníků, čili nic není zadarmo, když se prostě zvýší Eh, zdanění. Nakonec za to zaplatí jedinci. jedinci. Čili vnímejme to z hlediska toho, jakým způsobem to interaguje s tím osobním systémem. A i když eh, firmy mohou platit nějaké sazby, které se zdají být nižší než pro eh, osoby, tak osoby, které vlastní akcie, platí dvakrát platí eh, vlastně v podobě toho, že ta firma platí a pak často také eh, osobně eh, zisky z těchto akcí, když dostávají individuálně ty, tento zisk. Takže musíme pomyslet na tyto interakce mezi tím systémem a osobním zdaněním. Dále tu byly ještě zmíněny Prahy, z hlediska eh, eh, těch reportů o, o, pro jednotlivé země. Řeknu to o zem, o, o, obecněji. Business Europe podporovala návrh eh, OECD o veřejném eh, reportingu a myslím si, že daňové o, orgány jsou tím správným místem, odkud lze sdílet ty informace o firmách, o zdanění firm. A tak, aby platili e, firmy díl, který jim při, přináleží. Většina firm se snaží zaplatit správné daně, není v jejich zájmu, když jsou podmínky nerovné. Ale pokud jde o veřejné informování zem, o pro jednotlivé země, to, o tom nejsme přesvědčeni. Mohlo by to podkopat roli daňových orgánů v jejich každodenní práci. To znamená v podstatě to, že by se řeklo, že tyto firmy nejsou schopny vykonávat svou práci, aniž by veřejnost je kontrolovala. Těžko říct, jakým způsobem to buduje naši důvěru v práci těchto orgánů. Takže my podporujeme daňové orgány, myslím si, že to je to správné místo, kde by report, k reportingu mělo docházet. Vím, že se tím zabývají dva výbory, podívejte se na to znovu. Jak by veřejné eh, oznamování pro jednotlivé firmy, vím, že je tu ta diskuze o těch prazích, ale jak by to podpořilo transparentnost? Vím, že pokud je tu teď ten návrh, podle něhož by ten Eh, prach veřej, veřejného eh, vykazování byl ještě nižší a to je nebezpečí. Děkuji. Máme časová omezení, eh, bohužel na, na ně musím dbát, takže pan Humer. Takže vzhledem té minutě navíc tedy tak odpovím Eh, zelená skupina, my jsme vždycky kritizovali návrh z roku 2011 a to eh, převážně proto, že to bylo volitelné pro velké firmy, ne proto, že by to bylo příliš komplikované pro malé a střední podniky. Ta, tato volitelnost. Druhá odpověď. K malým eh, členským státům. Musíme diferencovat, jestli to má negativní dopady na některé členské státy, které momentálně uměle přitahují zisky eh, firm, které jsou potom zdaněné málo. A otázka je, jestli pak, eh, podívejte se třeba na Irsko. Irsko získává hodně eh, zisku, z toho, že eh, daní s, ni, s nižšími sazbami. Ale ta fir, ty, ty firmy samotné eh, těm, ty, ty nějak nepoškodí to, když Irsko změní daňovou sazbu, ale eh, prostě Irsko z toho bude mít potom menší zisk, protože bude menší část toho koláče směřovat do Irska. Je tu, je tu dále otázka optinu ze strany malých a středních podniků. Naprosto chápu, a argumentují taky další, že by mohlo být poměkud složité, kdyby optin znamenal i změnu účetních pravidel. Pokud však malý a stř- malá střední firma chce mezinárodně růst, což za běžných okolností znamená že musí také se obrátit na kapitálové trhy, tak si musí eh, rozmyslet, jestli to bude změna účetních pravidel a jestli přejde do systému IFRS. Pokud chtějí zůstat na národní úrovni, dělají jenom trošku biznesu přes hranice, tak možná není tak atraktivní systém změnit. Co se však stane v těchto členských státech? Možná ne v Německu, ale třeba Francie, Rakousko, cítím to i z jiných zemí, kdy se řekn, říká, že nepoběží dva paralelní účetní systémy, protože je těžké mít různé daňové základy a sazby pro malé a velké firmy. Není to únosné. Takže to, o čem jsme se bavili ohledně obsahu, daňového základu. Musíme vnímat také z hlediska toho, jestli se to dá uplatnit také na malé a střední firmy, protože je dost pravděpodobné, že v některých členských státech, jak jsme řekli dříve, to bude uplatněno také na všechny eh, podniky, čili velké i malé. Dále zástupce Alden. Bylo by lepší, kdyby někdo produkci přesunul do země, kde jsou daně nižší, než dnes, kdy tam přesunou pouze zisky. To je neférová soutěž. Zatímco takhle by to bylo férovější, pokud jde o podmínky. Ale členské státy by byly nuceny účinným a odpovědným způsobem Eh, přistupovat ke svým daňovým poplatníkům. Děkuji. thank you very much. Já vám také mnohokrát děkuji a poslední na seznamu je pan Buteli. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že členové výboru poukázali na řadu důležitých otázek a není možné na ně eh, na všechny zareagovat. Dovolíte-li, eh, zaměřím se na to, co se mi zdá nejdůležitější. Otážka administrativní zátěže a nákladu zde byla opravdu několikrát zmíněna. Je důležité pochopit, že na jednu stranu firmy eh, musí eh, připravovat eh, obecné finanční výkazy a ve většině členských států ještě musí udělat úpravu, aby se dopočítali svého daňového základu. Pouze pro veřejně kotované subjekty jsme v Evropě byli schopni odsouhlasit IFRS které jsou eh, takovým kolektivním výkazním standardem. Evropa opravdu ukazuje eh, cestu eh, ke globálním standardům, čili nad tím se musíme zamyslet. Když přišlo na firmy, které nepoužívaly EFRS a museli jsme probírat směrnici o účetnictví, tak v, parlamentu a v radě nebylo možné se dohodnout. A výsledkem byla směrnice, kde je víc než 100 možností a ukázalo se to, jak daleko od sebe jsou členské státy a nechal se tam velký prostor pro úpravu mezi členskými státy. Takže by bylo asi dobré, abychom lépe pokročili v tomto. A, nebude tady přímý, eh, nebo ten, eh, ta, ta, to přizpůsobení se bude snažší. Potom tady byla otázka k eh, ne, eh, hmotným aktivům, která jsou stále důležitější, důležitější než dříve. Samozřejmě nejenom, eh, jde, jde nejenom o to, jak je uznat, ale jak je také převádět, protože tohle jsou ta nejmobilnější aktiva. Proto myslím, nejde jenom o přihlednutí k jejich uznání, ale také k mezinárodnímu eh, mezinárodní koordinaci toho, jak eh, k ním přistupovat. Je tady také eh, důležité debatovat toto v souvislosti s daňovou spravedlností. Budoucí generace tedy projedeme, probereme tímto způsobem. Důležité je, abychom se zabírali eh, externalitami a jejich eh, ekologickým dopadem. Protože myslím, že náš stávající eh, systém opravdu pomáhá přechodu k udržitelnější ekonomice. Potom, pokud jde o vítěze a poražené, o kterých se také hovořilo několikrát, tak myslím, že nejde jenom o to, abychom tím protahovali debatu. Spíš jde o to, abychom se bavili o přechodném období, aby ekonomiky, které eh, tvrdě eh, se spolehají na svoji daňovou konkurenceschopnost, měly čas se přizpůsobit a transformovat. Děkuji. Pořád eh, se musíme u nás v politickém procesu odpovědět na spoustu otázek. A tím se dostáváme k druhému zasedání. Vítám paní Kaťu Lechto Komulajnen z Etuku a pana Richarda Murphyho s eh, Tax Justice. Každý máte pět minut eh, na začátek. Ehm, pozor, ty eh, červené jsou výbušné, ty modré méně. Takže Katě, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, dámy a pánové, jsou dvě hlavní oblasti, kde eh, Evropská komise se eh, rozhodla eh, splnit své cíle a které zajímá i naše členy sociální oblast a fiskální oblast. Evropská unie e, se e, vypořádává s Brexitem a důležité je, abychom měli e, unii, která nebude jenom o ekonomice, ale i o sociálních právech silných a politické vůli opravdu řešit daňové úniky. Členové odboru musí platit své daně. Byli svědky omezení veřejných výdajů i v platu a platí své daně nadále. Je proto fér, aby nadnárodní eh, firmy eh, mm, také platily eh, své daně řádně. Jedná se o věc spravedlnosti u společnosti a soudržnosti. Abychom dosáhli hmotných výsledků v boji s fiskálním shoppingem a s daňovým vyhýba, vyhýbání se daním je také způsob, jak získat zpět důvěru k Evropské unii. Já mám tři věci Nejdříve obecně podporujeme CCCTB, za druhé, jak bychom upravili CCCTB a za třetí naše požadavky k sazbě CCCTB. Za prvé, ETUC podporuje všechny návrhy, jejich cílem je bojovat vyhýbání se, s vyhýbáním se daním a s výběrem daňové jurisdikce. Proto vítá CCCTB obecně, ale také navrhujeme určité Eh, změny. Trhy sami o sobě eh, neprodukují uspokojivé výsledky. Naopak fiskální a sociální konkurence vedou k hospodářskému dumpingu. Myslíme si, že CCCTB je pozitivní, protože stanoví eh, společná pravidla, jak říkal pan Montalie, pro podniky na vnitřním trhu. Na e se jsme pro spravedlivá pravidla a na nich založeném podnikání. Naši eh, členové chtějí znát čísla o eh, promarněných daních. Tady eh, reaguji na to, co říkal pan Murphy. Existují výpočty, že daně promarněné nebo ztracené představují 139,3 celkového evropského výročního deficitu. Kdyby ty daně byly vybrány, tak by nebylo třeba omezovat sociální výdaje a deficity eh, mohly být eh, využity, mm, nebo zpátky deficity mohly být využity na veřejné eh, investice. Potom za třetí ten práh. Myslíme si, že ten práh musí být mnohem níž, než je v návrhu. Považujeme, aby byl v souladu s směrnicemi o účetnictví. To zvýší koherentnost pravidel ten eh, práh by proto měl být eh, maximálně na 40 milionech eur. Geografický jaká eh, působnost. Myslím si, že směrnici by měl doplňovat u, mezi, u nadnárodních firm v celé korporátní skupině, jak v EU, tak v zahraničí údaje protože už teď to eh, eh, spadá pod eh, směrnici o protivýhýbání se daním, a, ale ne tak ambicionálně, jak ETUC požadovala. Potom se tady řešilo, řešila vazba mezi CCCTB a výkaznictvím podle jednotlivých zemí. ETUC je pro podrobné zprávy po jednotlivých zemích s plnou globální transparentností pro všechny firmy. CCCTB musí spolupracovat eh, efektivně, aby eh, získali eh, dostatek cených informací odevšud, včetně třetích zemí. A těch, těmi firmami myslím ty dané firmy, které spadají do působnosti této směrnice. My to hájíme také proto, že je to nezbytné pro transparentnosti a pro boj s přesouváním zisků. A za třetí, eh, rychlá implementace. To je eh, jedna z našich, eh, to je jeden z našich pozměňovacích návrhů. Myslíme si, že ta implementace by měla být mnohem rychlejší, dokonce od ledna 2019. Zdůrazňujeme, že jedině z CCCTB za použití transferových cen Eh, uvnitř, eh, na, na nákupy uvnitř eh, skupiny bude možné se vyhnout podvodům. O tom bude také hovořit pan profesor ETUC, také v neposlední řadě požaduje i společnou daňovou sazbu. A my si myslíme, že to bude být nějakých 25%. A nakonec bych uzavřela, dámy a pánové, tím, že Evropská unie a její občané si Eh, zaslouží eh, společný eh, konsolidovaný základ daně s příjmu právnických osob a jednotnou sazbu. A teď vás odkazuji na přednášku pana Murphyho. Ano, ano. Dávám slovo panu Murphy. Děkuji. Děkuji za pozvání. Vy jste řekl, že jsem byl pozván jako součást sítě pro daňovou spravedlnost. Mé připomínky však jsou z mé stávající role profesora sociální ekonomie v Londýně. Já jsem zaujatý, pokud jde o zprávy pro jednotlivé země, protože jsem stál za jednu z těchto myšlenek. Nejsem příliš objektivní eh, v této věci. Takže hnutí za daňovou spravedlnost vítá CCCTB. Co je však velmi jasné, je, že stávající eh, eh, systém podnikových daní vychází z mýtu, že skupiny firm se stávají z nezávislých entit. Ale to není pravda. Nemůžete vytvářet systém na základě mýtu. Takže musíme eh, s, tuto, s touto pohádkou skonc, skoncovat. Jsou to jednotné entity spravované jedním centrálním řízením a musí být tímto způsobem daněny. Proto CCCTB uznává ekonomickou realitu, která eh, nám unikala již několik desetiletí. Musí to jít správným směrem. Nezapomínejme, co, o čem je korporátní daň. Je to, je to jakási pojistka, není to, eh, eh, není to v podstatě o příjmech, je to asi 8% celkových daňových příjmů. A, ale proč to existuje? Aby se, aby se bránilo eh, daňovým podvodům eh, z daně z příjmu. Kdyby nebyla podniková daň řádně ošetřena, bude tato daň podkopána. Pokud eh, chcete daňovou konkurenci, pokud ji nechcete, no tak žádný problém, ale pokud ji chcete, tak ať je to tam, kde se skutečně lidé pohybují, aby to mezi státy a ne, nedělejme to uměle. Takže jaká je obchodní realita? Business, a to říkám jako ekonom, potřebuje rovné podmínky. Pokud nemáte rovné podmínky, tak je tato soutěž nerovná. A tak to zatím je, protože nemáme konzistentní daňový systém. Proto chceme CCCTB. Ovšem je tu problém. Problém tkví v tom třetí C, konsolidace. CCCTB TB není o konsolidaci, tak jak je navrženo v současné době. I, i, já vám řeknu, jakožto uh, uh, účetní, že eh, CC, toto je ATB, agregovaná, nikoli konsolidovaná. A eh, to, co máme, eh, v tam, tak jak to máme, jsou všechny vlastně ty státy přis, je to rekalkulovány, přizpůsobeny a pak je to dáno dohromady. Ale to neznamená, že je daněn jednotný eh, zisk té entity. Místo toho přesuneme tu konkurenci z daňového systému do účetního systému. Čili si lidé budou volit různé účetní standardy, které budou uplatňovat na různé své ceřinné společnosti, aby se dělala arbitráž, kde se to dá odložit nebo vůbec neuznat ten zisk, aby se dosáhlo výsledku, který pořád bude daňovou konkurencí, ale umělým způsobem způsobem. Leda, že bychom měli také konzistentní účetní standardy, které také odpovídají tomu eh, vykazování pro, po jednotlivých zemích. Tím pádem nebudeme mít žádné CCCTB. Odkazuji na eh, dokument Brama Sikera, který je jediný, který eh, o tomto hovoří, ale myslíme si, že je to zásadní. Čili Musíme mít jednotný systém daňový, účetních standardů pro všechny. A e, já vám řeknu, že je IFRS, tak e, ty, jejich, uh, oni sami řekli, že to není, jejich účty nejsou ideální pro uh, danění. Uh, vzhledem k tomu, že firmy mají mít tady jenom jeden soubor, ale oni říkali, že ten jejich není k dispozici, takže to musí být, musí udělat někdo jiný, Evropská unie, musíte se toho zhostit a udělat takovéto reportingové standardy. Uh, Není vůbec žádný důvod, proč potřebujeme 28 nebo 29 souborů takových standardů. Čili stačil by jeden. A o podnikatele by to ocenili. Jeden daňový základ, jeden soubor pravidel, jeden účetní systém. Ať je to ucelené, protože většina účetních nyní eh, nerozumí eh, příliš eh, těm účtům takzvaných MMC. Takže jen se podívejte na to, eh, o čem se teď hovoří účetnictví například pro ty eh, transakce k, kreditními kartami. Eh, podívejme, podívejme se, nastavme správně ty základy. A pokud nebudeme správně účtovat, no tak nemůžeme ani danit správně. Takže prosím, konsolidovaný soubor účtů a účetních pravidel – které jsou srozumitelné, jasné, užitečné a srozumitelné tedy malým i velkým podnikům. Aby tomu všichni rozuměli, aby to bylo transparentní, aby to byl základ také eh, vykazování pro jednotlivé státy. Děkuji. Mnoho bodů k diskuzi. Brian Hayes za EPP jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem oběma našim eh, předřečníkům za velmi zajímavé eh, podněty. Poslední bod pana Murphyho. Eh, on vyzývá k tomu, aby vznikly ucelené, konzistentní účetní standardy. Myslím, že je na čase, aby, když máme vnitřní trh a chceme fungovat přes hranice, aby skutečně, když si, abychom si uvědomili, že různé standardy vytváří různé mezery. Za okolností, kdy nový prezident Spojených států, pan Donald Trump, nás informoval o svém záměru snížit korporátní daně ve Spojených státech a změnit také prostředky, jimiž jak lze tyto daně vrátit do Spojených států, jaký dopad to bude mít na konkurenceschopnost Evropy, protože jen takových retorických argument je, že fungování CCTB činí Evropu méně konkurenceschopnou, ztratíme uh, biznis, oni budou odcházet uh, od nás firmy. Takže by mě zajímalo, jak uh, to vidíte. Druhá otázka je tato. To jsou právě ty vítězové a poražení. Souhlasíte s tím, že co je asi nejdůležitější je, že než jakýkoliv členský stát by vůbec mohl zvažovat takové věci, tak by muselo existovat hodnocení podle jednotlivých zemí z hlediska daňových účinků. Vy říkáte 8%, že to je ten příspěvek v Evropské unii, OECD 10% v našem členském státě v Irsku, asi 15% našich, našich celkových příjmů daňových je z korporátních eh, daní. Jistě, že tu byly nějaké problémy, které se musí, museli vyřešit, ale eh, ono se to teď vrací a kdybychom neměli to vyhodnocení pro jednotlivé země, vznikne skutečný problém z hlediska eh, dopadu na celý systém. A poslední připomínka, lze mít jedno bez druhého, Pan Mosko, návrh pana Moskoviče je, dohodneme se na základu, pak potřebujeme konsolidaci. Ale firmy mi říkají v, členských, v mém členském státě, že nemůžete mít jedno bez druhého. Takže jak se na to díváte? Děkuji a za SAD Poltan. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za vaše příspěvky. Chtěl jsem se zeptat, jak vidíte zavedení CCCTB změní to nějak vyhýbání se daním? To je moje obecná otázka. Já si myslím, a, a klidně to napadněte, že teď se přesouvají zisky na papíře. Teď, e, když bude konsolidace, to je to třetí C, tak e, to povede k tedy konsolidaci e, pracovních sil, eh, kapitálu eh. a sníží to eh, tu umělou konkurenci, tak tady budou ještě další věci. Tak, abychom se vyhnuli té tvrdé umělé konkurenci. Potom dále tady byla debata o nehmotných aktivech. Jeden z problémů, které máme teď, jsou transferové ceny jestli jsou eh, neutrální, měly být tržní, ale co je to tržní cena? Zejména pokud se jedná o dodávku uvnitř firmy. A samozřejmě je tady eh, velký problém u nehmotných aktiv. Komise se eh, rozhodla do toho nehmotná aktiva nezařadit. bude třeba k tomu takto přihlédnout, tak jak navrhují někteří poslanci, a nebo eh, se tím vyhneme eh, problému transferových cen. Protože ten eh, do problému se tím pádem chcete vyhnout, protože je prostě příliš složitý. Na to, aby se tady vyřešilo, děkuji. Za EKR profesor Luke. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že jsem trošku zklamán tou výměnou názorů zde, protože se mi zdá, že to jsou to spíše taková obecná prohlášení, spíše politického rázu. Já jsem měl pocit, že bychom se měli spíše zabývat těmi věcnými věcmi, před výhodami a nevýhodami tady toho návrhu, který je předložen. To, co mě zajímá, je hlavně, uh, jak se to bude řešit ve vztahu k nadnárodním eh, společnostem, které působí jak v rámci EU, tak ve třetích zemích. Například bych rád věděl, jaký, jaké zde budou vyrovnávací reakce, tak aby firmy nepřesouvaly svá sídla z zemí EU do třetích zemí, tak aby vlastně eh, se dosáhl ten princip zdanění podle CCCTB a aby se nevytvářely překážky, aby skutečně bylo zajištěno, že opravdu všechny ty firmy, které působí v Evropské unii, budou zdaňovány podle toho principu CCCTB. Pokud tomu správně rozumím, existují dvě možnosti, jak se postavit k těmto podnikům jednak ve vztahu ke třetím zemím míst, mimo EU vlastně používat princip té transferové ceny, podle toho počítat, započítávat to vlastně vůči těm e, třetím zemím. A nebo další možnost by byla samozřejmě, abychom ve vztahu ke třetími zeměmi, alespoň nejprve fiktivně vlastně provedli rozdělení zisku podle oproráta systému, abychom potom vyjednali v rámci dvojího zdanění, ne, těch jednání, nebo dohody tedy o zamezení dvojího zdanění, do jaké míry ty daňové e, částky budou tedy také ponechávány tam, kde se vyvíjí činnost a kde ne. Uh, já si myslím, že bychom potom mohli takto lépe e, působit proti zemím, se kterými není uzavřena dohoda o zamezení dvojího zdanění, například země v oblasti Karibiku. Tak, abych vlastně se zdaňovala alespoň ta část činnosti, která se tedy vykonává, kterou firmy vykonávají v rámci EU. Děkuji. Petr Jaček za ECR. Thank you. Sure. Děkuji. Já mám eh, dotaz na paní uh, Lehko Komulajnen. Já jsem to pochopil tak, že ten práh 750 eh, milionů eur považujete za velice vysoký a ráda byste jej omezila na 40 milionů eur maximálně. A ptám se, jestli eh, jste se zamýšlel nad eh, dopadem eh, různých firm, kterých by se to týkalo. Zejména malých a středních podniků, které nefungují v jednom členském, více než v jednom členském státě a pravděpodobně se nebudou vyhýbat daním. Takže si říkám, jestli jste se zabývali těmi dopady a možnými negativními eh, účinky. Na tom předchozím eh, zasedání jsme probírali dvě věci. Eh, sice zejména vítěze a poražené mezi členskými státy, pokud jde o CCCTB a také možné přesuny výroby v důsledku zavedení toho systému. tak nevím, jestli k tomu máte ještě nějaké eh, další názory. Děkuji. Ještě jednou zagové paní McCarthy. Pan McCarthy. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se chtěl eh, zeptat na oblast, eh, o které jste hovořili oba, a sice v úloha finančního výkaznictví CCCTB. Já jsem to pochopil tak, že že je zde nedostatek mezinárodně uznávaných účetních pravidel, a na jejich základě by se musel společný systém vybudovat. ETUC e, a váš e, poziční dokument e, volají po konvergenci účetních pravidel. Richard zmínil, že standardy účetního výkaznictví jako IFRS jsou nebo obsahují řadu subjektivně subjektivních eh, proměných, jako je tržní hodnota a, a očekávané eh, budoucí eh, toky. Richard, mohl byste se zabývat těmi důsledky Permseka a mohl byste také se zabývat tou otázkou prodeje podle cíle jestli to není eh, potenciálně zneužitelné. Mohl byste eh, eh, popsat, jak je to zneužitelné? Děkuji a teď je tady správný člověk za zelené SNG Gold. Děkuji, pane předsedo, máte to správně. Od nás. Takže ještě jednou děkuji Richardovi za tu vazbu na účetní pravidla. a, nebo a odkaz na ty na to, to, to rozstříštěnou Ukrajinu. Co si o to myslí komise? Protože byste uh, použi, tedy e, poukázali na velice základní věc IFRS. Tak e, řada z nás není e, příliš spokojená s tím, že to pochází z londýnského IASB. Proto Proto mě zajímalo, co si o tom myslí komise. Co si tedy myslíte o těch eh, základních eh, problémech, které komise stanovila ke svým eh, návrhům, zejména pokud jde o velikost a poměrně štědrá ustanovení, pokud jde o výzkum a vývoj a nakládání s kapitálem ve srovnání s dluhy. A v poslední eh, řadě si myslím, že všichni víme, a pokud si pošleknete eh, naše přátelské SG kolegy, tak vám to je asi zhruba jasné. Všichni víme, že ne všechny členské státy s tím budou souhlasit. Řada z nich má určitou uh, taktiku. Uh, neříkají to otevřeně na mezinárodní úrovni ale na národní ano kde by pro vás byl určitý práh? Kolik členských států by bylo třeba, aby ten uh, návrh byl uh, smysluplný, pokud to nebude 28, 27, 29, ale o něco méně? Co uh, by uh, byl takový rozumný práh? Děkuji vám, Svene. Teď se na to zeptám ještě jednou na každý eye ještě než to udělám, tak eh, předám předsedání eh, místo předsedovi Niedemajerovi, ale teď dám slovo Katě Lechto Kumulajnen. Já vám děkuji, pane předsedo, a děkuji vám eh, za velice dobré otázky a připomínky. Připomíná mi to studium práva ve Finsku, když jsem se musela učit zásady fiskálních pravidel a zdanění a tam bylo řečeno, že Všechna ta pravidla by měla být eh, rovná a jasná a jednoduchá. A eh, na to pamatuji i dnes. Tak zaprvé eh, k té první otázce. ETUC vidí, že obě dvě fáze jsou důležité, jak už jsem říkala. Už jsem říkala, že ETUC žádá rychlou implementaci té druhé fáze, čili CCCTB. A ten návrh eh, to zatím i jasně eh, neukazuje. Druhá otázka a připomínka ano. K Paul Tangovi. Ano, ETUC, jak už jsem říkala, je pro eh, minimální daňovou sazbu. A to my vnímáme jako um, z hlediska členů. To je otázka a spravedlnosti a tam do fiskálního shoppingu, které teď, e, který je teď, e, který teď probíhá v Evropské unii. A za třetí, tady byla otázka k těm eh, třetím zemím, eh, říkal, eh, že poměrně zklaman tím, co tady říkáme. Já si myslím, že tam naše členy v Konfederaci evropských odborových svazů, které jsou mimochodem ze všech vašich zemí, lidem je celkem jedno, jestli to bude CCCTB nebo ehm, to ustanovení jiné. Prostě pro lidi se to bude týkat eh, placení daní nebo neplacení daní, jsou pro spravedlnost. Berou to jasně. Chtějí, aby se zaplatili daně, chtějí, aby eh, firmy zaplatily daně. Čili tady musíme hovořit o detailech. Ale tady vedle mě sedí pan profesor, který eh, pokryje všechny technické detaily, ale ale já si myslím, že je důležité, abychom se tímto eh, zabývali. Eh, takhle chceme konstruovat eh, svoji unii, tak aby byla založena na spravedlivých pravidlech. A to mě učili už právě na těch právech také. Potom jde o otázku čtvrtého řečníka, o to jde. jestli jsem si to prošetla celé. No, to je docela zajímavá otázka. To se tady neřešilo. Eh, celá ta věc, i když o ní hovořila komise. Všechny ten výzkum a vývoj. V tom návrhu jsou tyto uh, stimuly a my jsme všichni pro uh, růst Evropské unie, růst firm, uh, pro nové myšlenky a výzkum a vývoj, to, to všechno stělesňuje a CCCTB Eh, vlastně eh, takovýhle podnět obsahuje. Potom, eh, pokud jde o otázku GUE, to je ten pátý řečník standardizace, profesor Murphy má mnohem více zkušeností s tím, ale ETUC, jak říkáte, je pro ten argument, o kterém hovořil už profesor Murphy že by tady měla být eh, standardní pravidla pro eh, účetní záležitosti. Potom tady je otázka těch eh, účetních pravidel a to je všechno. Děkuji. And now... Děkuji. Nyní profesor Murphy má pět minut na odpověď. Napsal jsem si třináct otázek, takže to si musím opravdu pospíšit, když si mám pět minut. Máme problém s daňovou konkurencí, jsou vítězové a poražení a ještě další otázka. Vede to k umělým uh, relokacím, relokačnímu riziku. Jde o danění eh, jaksi té eh, ekonomické, té hmotné stránky věci. Uh, kde jsou dobří lidé, kde je infrastruktura, kde je právní stát, kde je broadband. To jsou všechno důvody, které vedou k tomu, aby lidé lokalizovali aktivitu tam či onam. Problém korporátních daní je, že zisk není tam, kde je ekonomická aktivita. A v CCCTB celý důvod eh, pro to, to aby tato form, formule se použila, je, že prostě tam, kde probíhá ta aktivita, prodej a td., tak tam je také danění. A jak říká Warren Buffett, nikdo neupře nikomu příležitost eh, eh, k ekonomické aktivitě jenom proto, že, jsou tam, že je to tam potom zdaněno. Jistě, že jsou to nějakí poražení, ale to budou ty země, které momentálně nevybírají daň, i když k tomu mají příležitost, nebo z nějakého jiného důvodu. Budou muset prostě změnit svůj daňový systém. Potřebujeme CCCB nebo CCCTB. Musí to být CCCTB, čili konsolidovaný. To je, eh, to je ten směr, kterým to musí jít Eh, bude těžší eh, zneužívat situaci, pokud bude CCTB existovat. Ano. Co bude mít větší dopad? Eh, veřejné, veřejný reporting země, pro jednotlivé země nebo CCTB? Reporting. Protože já jsem hovořil s vysokým počtem velkých firm, například, které jsou obchodované v rámci FTSE 100, oni říkají, nechceme být eh, na předních stránkách novin jako podvodníci. A to právě přesně změní country eh, by country reporting, takže my si myslíme, že eh, Evropa to uskuteční a my se budeme se mm, tomu muset přizpůsobit. Změní to chování firem. A to je právě ten cíl. Vyřešila to komise správně, pokud jde o ty nehmotné otázky, jistě. Ty nemají žádnou hodnotu, pokud nejsou udržovány eh, skutečně eh, lidmi, kteří je udržují a pokud eh, se, se prodávají, pokud vedou k prodeji. Takže tady jde o prodej. Mezi prodejem a lidmi tak jsou pokryty všechny nehmotná aktiva. Většina nehmotných aktiv celé, na celém světě jsou vlastně nástroje daňového plánování a nesouvisí s výzkumem. Jsou to jenom mechanismy, na přesouvání zisku. Takže ať z toho vypadnou. Bavíme se o detailech? Ano. E, pokud se chceme bavit o e, těch zahraničních e, mateřských společnostech, tak tady se bude muset stát pro účely CCCTB mateřskou společností nějaká evropská společnost, která bude jmenována skupinou. Pokud tak neučiní, tak komise dostane tu možnost takovou, takovou takovou entitu pověřit eh, vybrat. Pokud to nechtějí splnit, no tak tady nemůžou podnikat. A oni určitě neodmítnou tu příležitost zisku, takže to není problém. Eh, transferová cenová politika je pořád ještě problém, jistě. A pokud jde o globální eh, reporting po pro jednotlivé státy. Vyřešil by to na, globál, na, na globální úrovni, vyřešil, vyřešilo by to situaci jistě. Já jsem byl také v OECD um, a e, tam nám jde právě o mm, to, aby se to rozvinulo právě proto, že to je přesně ten směr, kterým to jde, k tomu, aby se správně přidělily ty zisky. Takže tímto směrem nepochybně e, míříme. Prahy pro mě z mého hlediska by byly dobré. Nejnižší, ani ne 40, prostě jste nadnárodní firma, potřebuje, je potřeba mít data. Relokace zisku, o tom už jsme mluvili, um, prodej podle destinace, tady bychom mohli jmenovat nějaké agenty, kteří by to dělali a e, pak by bylo možné mít nějak, nějakou francízu mimo Eh, naší, která tak, aby se, před, před, eh, aby se předstíralo, že tam nejsou nějaké prodeje. To je rizikové, to se musí zakázat. Proto tu musí být jak zdroj, tak i destinace, eh, stejně tak jako v případě pracovní síly z hlediska počtu a hodnoty. Dále a výzkum a rozvoj a e, dluh. Většina e, ehm, firm nedělá výzkum a rozvoj, který by byl odpočitatelný a z, dluh e, prostě často jim stejně nemůžou používat k, e, kapitál, e, takže nemají jinou možnost, než použít dluh. Takže Stejně samozřejmě větší firmy budou platit nižší daň, ale pokud jste nadnárodní firma, měli byste jít podle CCCTB a pokud nemáte účetní data, abyste to splnili, no tak nesplňujete základní účetní pravidla, která vyžaduje, abyste věděli, kde k vašim transakcím dochází. V tom případě máme dost zásadní problém, protože prostě nemáte záznamy. No a v takovém případě by to mělo daňové orgány zajímat. Děkuji, Richarde. Nyní komise. Chcete reagovat? Pár minut. Děkuji. Eh, s radostí zareaguji na několik věcí, eh, eh, na několik otázek, které nám byly adresovány. Já si myslím, že tady ta debata byla velmi dynamická díky tomu bude moci ten velice eh, dobře stabilizovat během vyjednávání. A těším se na eh, pokračování eh, konverzace s některými z vás. Zareaguji na čtyři věci. Za prvé flexibilita. My tady navrhujeme směrnici o harmonizovaném společném konsolidovaném základě. Čili spousta podniků tohle mimochodem také vítá tím víceméně říkáme, že ten systém bude velice stabilní systém, který eh, všechny naše podniky eh, nevystaví každoročnímu neustálému eh, měnění jejich daňového prostředí a to většina z nich vítá. Ta flexibilita přichází s tím, že je to povinné pouze přes určitý práh. My jsme tam dali určitý práh na ten stůl. Já chápu, že se tady vede debata, proč tohle a proč ne jinak. Komise se samozřejmě velice otevřeně staví k této debatě, ale jde o to, aby menší podniky byly dostatečně flexibilní a, a, a mohli se rozhodnout, jestli do toho vstoupit nebo ne, a členské státy, aby mohli flexibilně se eh, tedy vyjadřovat k eh, těm jednotlivým aktérům. A teď eh, ten, ten účetní element. Je těžké už zavést ten společný systém zdanění firm a vůbec neříkejte tady, nehovoříte tady vůbec o harmonizaci účetnictví. Pro účel zdanění jsme se chtěli postarat o to, aby prostřednictvím CCCTB toho právního textu eh, nebylo v rukou eh, neveřejných orgánů definovat eh, to, jak vypadá daňový základ. Čili my se neodkazujeme na nějaký standard, ale tady definujeme, co je zdanitelný zisk, co je odečitatelný náklad, protože si myslíme, že to musí být v rukou veřejného regulátora. Druhá věc se týká daňové oblasti. Eh, ve sazby, pardon. Někdo tady eh, eh, zmínil rozsáhlou literaturu. Tady myslím, že to, co je, je politická realita Unie. A ta je, že neexistuje žádný úmysl na naší straně harmonizovat minimální sazbu. A vůbec není chuť na radě kolem stolu vydat se touto cestou. Takže no, můžeme říkat, že jsme mohli, ale politická realita a efektivita v této diskusi, jestli chceme po, po, se posunout nebo ne, je tady, ale eh, důležitá je tady transparentnost, boj s vyhýbáním se a s agresivním eh, daňovým plánováním prostřednictvím eh, mechanismu, který se bude týkat základu a dostatečná transparentnost pro e, volbu dané sazby ve členském státě. Není pravda, že jsme se pečlivě nezabývali a nezohlednili jsme nehmotná aktiva. Uvidí tam spousta věcí e, k tomu, jak je posoudit uvnitř e, CCCTB, nebo přístupu do CCCTB. Ale pokud já rád si ještě eh, Richarda poslechnu, nebo, mm, že potřebujeme buď aktiva nebo uh, lidi, nebo mozek k, uh, toho, k tomu, aby se vytvořilo nehmotné aktivum. Čili tak ta firma funguje. V praxi se často s těmi formalitami funguje velice dobře. V moderní ekonomice se při řazování zisku, například ve Spojených státech, eh, to funguje velmi dobře. O tom poslední věc, a to nám eh, velice eh, leží na srdci, je ta debata o těch vítězích a poražených. Všichni asi budete se mnou souhlasit, že náš systém není dobrý na vytváření vítězů a poražených. Na to systém nebyl vytvořen. Náš systém se obyčejně přibližuje něčemu, co eh, eh, znamená přizpůsobení pro každého, ale zůstává přijatelné pro všechny. V tomto duchu eh, na straně komise jsme vstoupili do vyjednávací fáze o CCTTB. A my se velice transparentně hm, stavíme k našim číslům. Jasně říkáme, co znamenají. V zásadě ta čísla ukazují, jak vypadají modely. Je to hodně daleko od eh, reálných příjmů z daňových. A souhlasím eh, s panem, který říkal, že musíme spolupracovat se členskými státy a musí být pro větší transparentnost na jejich eh, straně. V tisku vidím, že je tady spousta tajných studií. Nemůže je vidět komise, abychom mohli konfrontovat, jak to vidí jeden členský stát nebo eh, jeden podnik, no tak to si myslím, že je tady problém, protože nejlepší způsob, jak eh, si vyjasnit, kdo vyhraje a kdo prohraje, a možná ten návrh případně při vyjednávání přizpůsobit, tak aby byl společně přijatelný, je mít plnou transparentnost a, a vést eh, informovanou debatu o alternativních způsobech posuzování dopadů. To by tady mělo se promítnout do eh, vyjednávání. Takže eh, postupovat podle jednotlivých členských států, tak abychom měli eh, ty doklady o, potřebné pro vyjednávání o tomto. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, doufám, že naši zpravodajové s tím to budou souhlasit, takže Paul Tank. Thank you, Děkuji, pane předsedo. No, Dovolte mi nejprve poděkovat za všechny vaše příspěvky. Měl jsem hodně připomínek, jak na to reagovat. Je jasné, že všichni vnímají ty třice dohromady. Pokud je tu něco, co z toho vyspívá, vyplývá, takže bychom je neměli oddělovat. To je to jasné poselství. Dále eh, CCTB má potenciál, opravdu potenciál. Když se podíváte na to, co dělá Trump, tak to je skutečně to, to je krok zpátky v čase. problém s um, těmi uh, nehmotnými aktivy nebo přesunem těch aktiv je, že je, je, je samozřejmě těžké, co uh, kdy, tento problém odložit a mít přijít s jiným uh, souborem nástrojů, který platí vždy. Já myslím, že je určitý způsob, jak jít v, v, před. Eh, musí být možnost to uplatnit v Evropské unii, ale také alokace mezi EU a mimo evropskými státy. Třetí závěr. Myslím, že je to ve prospěch malých a středních podniků. Eh, vznikají rovné podmínky, to je důležité. Také umožnit eh, malým a středním podnikům, které chtějí růst mezinárodně, tak aby i ty byly z toho měly nějaký přínos. Ehm, každopádně je to jednoduché a čitelné. Konstatuji, že toto je poprvé, kdy máme tu takovou diskuzi. Já jsem si po, napsal mnoho připomínek. V konečném důsledku to, co chceme, jako AGI, co se bude dít v, při ekonomickém propadu, to je všechno ještě nedořešené. Ale chceme, aby z toho vzešel nakonec návrh, který se setká s podporou zde mezi organizacemi zaměstnavatelů a také mezi skeptickými státy. To jsou většinou ty menší země ten návrh musí být skutečně postaven tak, aby to byla nabídka, kterou nemůžeme odmítnout. Děkuji vám. Děkujeme. A nyní v neposlední řadě Alan Lamasur. Děkuji, pane předsedu. Já bych chtěl také poděkovat za sebe všem řečníkům. Nemám stejný dojem jako mý kolega, i když samozřejmě možná eh, ta diskuse byla poněkud všeobecná, nicméně byla velmi zajímavá vstup a byly to skutečně důležité vstupy našich řečníků, zejména jsem zaznamenal tu diskusi ohledně nehmotného majetku a také o analýze těch super odpočtů navržených eh, v rámci kapitálových eh, vstupů abychom vlastně se vyhýbali eh, financování pomocí eh, úvěru, protože to vlastně neprospívá všem podnikům, zejména to neřeší všechny problémy. Co se týká flexibility, tak co se mi zdá nejvíce, že bychom se toho měli obávat, tak to vidíme zejména v těch textech o finančních a bankovních činnostech. Těch je velký počet, kterými se zabýváme v současné době a i dříve v našem výboru, tak to je ten, ta obtíž, délka toho postupu pro změnu směrnice, jakmile ji jednou schválíme. A z tohoto hlediska to, že se působí na národní úrovni, je někdy rychlejší, flexibilnější, takže to je podle mého názoru ta flexibilita. Ještě bych měl dvě připomínky zásadního rázu. Jsou to spíš takové otázky možná. Kladu si, první otázka se týká těch stropů, těch prahových hodnot. Pravice říká, jenom velké podniky by měly mít ten práh 750 milionů, který se využívá v ostatních oblastech, zejména v tom výkaznictví po jednotlivých zemích v této fázi podle návrhu OECD levice říká, čím je nižší ten práh, tím je to lepší, ale potřebujeme vůbec nějakou mezní hodnotu, nějaký limit, potřebujeme ho, protože mám takovou prostě možná zjednodušenou připomínku, buď ten systém, který chceme zavést, je tedy pokrokem a v tomto případě proč omezovat tento pokrok na nadnárodní společnosti? Tak samozřejmě no, na, ty menší podniky by měly možnost volby obční ale to by asi komplikovalo situaci. A nebo ten systém, který zavádíme, bude handicapovat podniky a v tomto případě proč ho vůbec zavádět. Takže samozřejmě my chceme dosáhnout pokroku, chceme pokroku, který eh, přináší co nejmenší komplikace. V každém případě ona to bude určitá komplikace, protože se bude transformovat v jednotlivých našich zemích eh, fiskální systém, jeden tedy na druhý, ať už to bude ten národní systém, anebo ten společný společný systém pro několik zemí, nejlépe pro všech 27 zemí. Takže myslím si, že je potřeba seriózně prostudovat možnost uplatnit tento systém na všechny podniky, ne a to ne pouze na ty podniky, které mají vykoná, které jsou nadnárodní, Ostatně takto funguje ve federálním systému typu USA, takže během několika let by tedy skutečně bylo určité období, které by bylo asi komplikované pro všechny, ale ta komplikace by byla jaksi jednorázová. Trvalo by to dva, tři, možná čtyři roky, ale jakmile by se to všechno zavedlo a přizpůsobilo, tak by to bylo prostě hotové. Jinak ten systém, ve kterém by pouze systémy, eh, podniky nad určitý limit, ať už by ten limit byl jakýkoliv, museli mít tento systém, jin, jiné podniky by měly ten obční systém, tak to by otvíralo zase nové dveře a umožnilo by to nové, nový způsob optimalizace. Já nemám nějakou hotovou odpověď, ale myslím si, že bychom se měli hloubkově zabývat touto otázkou. Moje poslední připomínka, ta otázka, kdo na tom, kdo vyhraje a kdo prohraje, to je falešný problém, protože ať už bude vítěz nebo ten poražený kdokoliv, pokud eh, země v rámci CCCTB konečně eh, nevedlo k tomu, aby ty podniky v konečné fázi zaplatily menší daně, jestli to bude tedy vítěz z hlediska peněz, možná to bude menší částka, ale z hlediska atraktivity zase přitáhnou možná více eh, podnikatelů, více investic. Takže já si myslím, že to je určitým způsobem falešný, uměle vytvořený problém. Děkuji. Uh, děkuji vám, Alene. Teď jsme se dostali ke konci. Děkuji všem řečníkům. Eh, děkuji všem posluchačům. Eh, myslím si, že to byl skvělý eh, začátek debaty o velice důležitém tématu. Takže teď ukončíme toto a za tři minuty budeme pokračovat s rozprávou o you.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 Dear colleagues, please, may ask you to... Kolegové, usaďte se, prosím. Přecházíme k bodu číslo 13 na našem pořadu jednání, a sice přeskum evropských orgánů dohledu. Povedeme eh, výměnu názoru, a eh, ctí a potěšením, velkou, velkou ctí a potěšením zde uvítat právě Žaka Dela Roziera. Asi eh, jej nemusím představovat. Jeho kariéra je tolik provázána s historií eh, Evropské unie a hospodářské a měnové unie, že eh, debata s ním je pro nás velkým privilegiem. Jak víte, byl to generální ředitel MMF, eh, guvernér eh, francouzské banky, eh, prezident EBRD a řady důležitých dalších institucí. A také byl ve středu debaty o našem vyjednávání o mezinárodním měnovém systému, vytvoření hospodářské měnové unie a potom po finanční krizi také se stal otcem našeho systému SAS evropských eh, dohledových oligárů. A jak eh, víte, ty teď budeme revidovat a komise zahájila veřejné připomínkové řízení, které je opravdu třeba. jak parlament říká už delší dobu, eh, podle legislativy potřebujeme eh, v přeskum. A teď také eh, je tady Brexit. Má to má určitý dopad, je to velice smutná událost. Musí to být také podnětné pro posun v oblasti toho té dozorové konvergence. Jak víte, eh, připomínkové řízení eh, identifikovalo čtyři oblasti pro to revizi, a sice pravomoci eh, orgánů a jejich úkoly, jejich řízení, architektura dohledových orgánů, kde se probíraly různé módy také to, aby eh, ty úkoly byly prováděny co nejefektivněji, pokud o financování. Parlament bude tedy zapojen do toho celého procesu, samozřejmě eh, zejména jako spoluzákonodárce, ale také v závislosti na kalendáři komise se budeme snažit přispět i eh, před předložením legislativního návrhu. S velkým potěšením tedy, Žaku, máte slovo. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Pro mě nesmírným potěšením být zde, zvlášť tedy s vámi. Mnohokrát jsme spolu mluvili už v minulosti. A já jsem vždy s radostí se účastnil těchto plodných výměn. Je mi tudíž potěšením se s vámi podělit o své myšlenky ohledně fungování těchto tří eh, orgánů, které vznikly na základě zprávy z 2009, eh, které jsem předsedal. Od té doby uplynul sedm let a je na čase přeskoumat eh, účinnost těchto organizací a jejich budoucnosti. Tři orgány všechny tři tedy odvedli dobrou práci, pokud jde o jejich mise. Podařilo se jim uspět vzhledem ke kvalitě jejich zaměstnanců a vedení. Podařilo se jim stát významnými centry, které jsou uznávány po celém světě. Obzvlášť tedy ty, ty, tyto tři agentury by, by, by, přispěly k vytvoření jednotné Eh, jednotných pravidel pro eh, tržní aktivity. Já jsem si připravil písemně projev, eh, tedy kde jsem rozepsal ty přínosy těchto, těchto orgánů, ale abych byl, hovořil stručně. Když využil těch pět minut, které mám dispozici, tak přeskočím tuto část. A, ale pokud vás to zajímá, celý ten, celý ten text, tak to samozřejmě rozdám. Ehm, zaměřím se tudíž na výzvy a na nový, na nové, na nový vývoj. Je tady potřeba vyřešit několik věcí, pokud chceme dosáhnout finančního systému. Za prvé je tu eh, problematika eh, přes eh, komu členství těch rad, ehm, kdy ehm, je tu něco trochu zvláštního, co se dostalo do fungování těchto ESA. Nebyl jsem si toho vědom ještě před několika týdny ale dávám na to eh, svůj názor. Pouze národní eh, dozorci sedí eh, na, v rámci těch rad ESA, v národní regulátoři, což jsou vlastně zástupci ministrů, finanč, tedy ministerstva finanční, financí. A je trošku zvláštní žádat tyto členy dozoru, aby nějakým způsobem eh, na toto dozírali, protože oni přece nemají psát regulace. Takže je dobré samozřejmě, aby tam byli, ale také si myslím, že by tam měli být i regulátoři, protože stávající postup má mnoho nedostatků. A člen dozoru, ten nerad píše pravidla. To je logické. A ještě méně je rád, pokud e, diskuze může kritizovat nebo měnit to, jakým způsobem má vykonávat součinnost. Takže pokud se zaměříme pouze exkluzivně se zeptáme, jich tak eh, a nikoho jiného, tak to bude recept na jakousi eh, imobilitu, když to je taková moje hlavní eh, připomínka. A pak je tu také otázka v podstatě zprávy, ehm, kdy národní zástupci mají eh, hlavní eh, vliv, což je logické, ale já se domnívám, že to by neměla být příležitost pro národní orgány měnit jedno, jednostranně určitá pravidla nebo místní požadavky s cílem ochrany národních například eh, spořitelů mm, mm, nebo jiných aktérů. Bez jakéhokoliv vyjednávání na evropské úrovni. To je v rozporu s tou celkovou myšlenkou společných pravidel. A vytváří to, vede to k fragmentaci a oslabení jednotného trhu a bankovní unie. Konstatujeme, že za určitých okolností ESA nebyli schopni dosáhnout konsistentní implementace některých technických pravidel. A když toto vezmeme v potaz, měli bychom se sami sebe tázat. Je to vyhovující? Máme tu tyto agentury nebo orgány, jak bychom je možná spíš měli říkat, jejich funkce je pra- psát pravidla a postarat se o to, aby dohled pak tato pravidla implementoval uceleným způsobem. Jenže situace je ve skutečnosti taková, že ty orgány jsou naprosto bezmocné, ne impotentní, z hlediska možnosti zajistit účinnou implementaci těchto pravidel. a ESA mají možnost detekovat a vyšetřovat porušení eh, pravidel Unie, jako je gold plating, určité nedostatky, oznam, os, eh, systémové riziko, ale nemohou jednat při zjištění těchto nedostatků v současné době, protože nemají žádnou sankční pravomoc. Pokud se nad tím zamyslíte, tak si řeknete, no, my jsme těmto agenturám dali pravomoc psát pravidla, vyplývající z úrovně 1 té směrnice. Ale tato pravidla by mohla být čistě teoretická. pokud je neimplementují jednotlivé země. A kolegiální tlak je eh, samozřejmě zdánlivým receptem na řešení tohoto problému, ale ve skutečnosti to nefunguje. Je to hezké britské slovo, peer pressure. Ovšem, ve skutečnosti to nijak nepostihuje někoho, kdo se odchýlí od společné, společného náhledu. Takže když se podíváme na tyto pravomoci a sankce, tak to je potřeba řešit, to je potřeba eh, změnit ve vztahu k bankovní unii a CMU. Závazná mediace, řešení eh, sporů mezi orgány, to všechno by mělo eh, být řešeno aktivněji, ale Myslím si, že hlavně ta sankční pravomoc, ta by mohla být určitými způsoby delegována komisí. Hm, tedy na tyto agentury. Máme-li prosazovat obecný zájem, tak bychom také mohli eh, počítat s variantou, kdy řídící orgány ESAS by se transformovaly ve výkonné rady, výkonné orgány, stále členy, kteří by již nebyli zástupci národních orgánů. A takováto výkonná rada by měla jako jednu ze svých hlavních rolí, eh, tedy měla by vlastní rozhodovací pravomoc v některých oblastech, jako je například závazná mediace, inspekce v terénu a její členové by mohli mít také místo v rámci těch dozorčích rad. A to by pak vedlo k tomu, že rozhodovací proces kdy se zefektivnil a zev, zevropštil. Další změny, možná ambicioznějšího charakteru oproti tomu, co jsem právě řekl, byly navrženy, navrženy některými účastníky, včetně centralizace některých dozorčích funkcí na evropské úrovni, které, které se týkají přeshraničních entit a aktivit, registrace přeshraničních produktů a procesů. Další varianta, rozšíření rozsahu působnosti eh, přímého dozoru ESMA a EOPA v určitých specifických oblastech. EIOPA by mohla zůstat za úkol eh, ve, vykonávat centralizovaný dozor či monitorování terních modelů. Více, dále více delegací technických podrobností těchto orgánům Velká část technických podrobností nových bankovních pravidel například i v primární legislativě. Ale se prokázali, že jsou schopni interagovat s parlamentem, s radou, s komisí ve všech těchto otázkách. A možná bychom mohli zajít ještě dál a delegovat eh, vytváření pravidel i těmto orgánům. Další možná méně ambiciozní, ale o nic méně praktická záležitost by byla umožnit jim, aby vedli přímý dialog s finančními institucemi a e, aby měli přístup k informacím podle potřeby. Je trošku zvláštní, že máme třeba EBA, která dohlíží, zajišťuje dohled nad bankami v Unii. A pokud EBA má nějakou pochybnost ohledě interpretace nějakých e, dat z některých těchto bank, nemůžeme se obrátit na příslušnou banku a říct, eh, chceme lépe pochopit eh, tyto statistiky. Protože to by musíme projít v podstatě těmi národními, eh, jít přes ty národní orgány, což je trošku zvláštní. Navýšení role a mandátu předsedy té řící rady, to je další věc, která, která by přicházela v úvahu. Dle mých zkušeností, například s radou MMF, vím, že já jsem byl eh, předseda a vzpomínám si, že ta, ta, ten statut MMF, měnového fondu, mi, da, mi dával vlastně rozhodující pravomoc v případě, že bylo nějaké dílčí hlas, roz, oddělené hlasování. Málo kdy se to využívalo ale dává to předsedově takový status určitý, který eh, může být užitečný. Dále finance. Mohlo by, to by mohla být další dobrá myšlenka. Vzhledem k rozpočtovým omezením vážit televizi. vizi stávajících modelů financování, aby bylo možné naplnit ten mandát s ohledem na rozpočtová omezení. Částečně model financovaný průmyslem. A pouze kdyby ESA byly zapojeny do přímého dohledu. A kdyby přispěvatelé měli nějakou eh, roli v tom říci jak, jsou jejich prostředky, jak se jejich prostředky využívají. Je to dobrá myšlenka, ale musíme do toho eh, určitě dát eh, ještě nějaké podmínky. Brexit je výzva. A také další příležitost revidovat fungování těchto ESA. Spojené království je opravdu hlavním finančním trhem Evropy, kde se koncentruje velká část kapitálových aktivit. No a Brexit znamená, že 27 a 20 musí posílit své kapitálové trhy. To zahrnuje například omezení stávající fragmentace kapitálových trhů, což omezuje úspory z rozsahu a síťové efekty v regionu EU 27. EU 27 by rovněž eh, měla posílit své, své aktivity eh, dohledu. Pokud dojde k nějakému transferu aktivity ze Spojeného království, což má, může být dost eh, významné, a pokud tedy k tomu dojde, Jeden z kroků by mohl být dát ESA právo postavit se proti udělování licencí či povolení ze strany orgánů, kompetentních orgánů v případě, že nejdojde ke splnění evropských standardů. To je důležitá věc. Když jde k Brexitu, tak minimálně je zapotřeba, aby 27 byla vybavena, připravena na to udržet svou, svou finanční integritu z hlediska respektování pravidel. E, ESMA se sta, stala velkým takovým e, střediskem kde se soustředují kompetence celého světa. Když se hovořilo o neexistenci eh, regulátora kapitálových trhů v Evropě. Z hlediska eh, kapitálových trhů Evropa neexistuje, se říkalo. Eh, existuje SEC ve Spojených státech a to je jediná celosvěto, jediný celosvětový regulátor trhu. V dnešní době toto, co jsem slýchával stále dokola před deseti lety, patnácti lety, už eh, je irrelevantní a už to člověk taky neslýchá. Eh, protože SEC velice eh, dobře ví, kdo je ta příslušná evropská instituce a berou ji vážně. Takže Brexit nemění podle mě základní význam těchto agentur, obzvlášť ESMA. Na druhou stranu, Evropa potřebuje eh, takový orgán, zejména pokud jde o eh, CMU, pokud jde o ochranu investorů a to si žádá pravděpodobně podstatné navýšení eh, pravomocí, jak jsme zmínili před chvílí. Pokud jde o EBA, tak nadcházející bezprostřední změny trochu jiné povahy, Brexit má přímý dopad, protože EBA nemůže zůstat v Londýně. Bude muset relokovat do jiného státu. Já jsem se nedotkl tady tu eh, otázku eh, takzvaného Twin Peak, čili toho jaksi, jako dvojího, eh, dvojího vrcholu. E, Evropská unie potřebuje orgán, který e, bude skutečně psát standardy, který pomůže při konvergenci, který de- definuje e, stres, stres testy, zátěžové testy a pomůže při implementaci a tak dále. Je důležité, abychom nejenom zachovali ESA, ale abychom je posílili protože to posílí tedy eh, konvergenci a myslím si, že je to velice důležité. Eh, až se dojedná Brexit, tak samozřejmě, že to možná určí, jaký vztah bude na místě mezi Evropskou unii a Spojeným království. Takže nemůžeme se eh, k tomu vyjadřovat. Dovolte mi skončit jednou takovou myšlenkou. Pokud uh, uh, bude tedy v zájmu nás všech, abychom použili ESMU, co by platformu uh, pro budoucí spolupráci. Pokud se podíváte na toho tržního regulátora Velké Británie, ten by nakonec mohl být asociován do eh, evropského rozhodování v rámci ESPA. Nějaký eh, takový status pozorovatele eh, bychom si dokázali představit. Jak Evropské unii, tak Velké Británii by to eh, dávalo příležitost eh, spolupracovat koordinovaně eh, na těchto důležitých otázkách. Pokud chceme dosáhnout opravdu eh, relevantního eh, celosvětového úřadu pro trh v Evropě, nějakého takového evropského FCC, tak bychom neměli vynechat tuto příležitost. Samozřejmě reciprocita, tam mm, by se to mělo nést. To znamená, že ESMA a další orgány by také eh, byly zastoupeny eh, v britském orgánu. Já vím, že je to eh, poměrně kontroverzní myšlenka. Nicméně je to myšlenka pro budoucnost. Teprve po vyjednávání s Velkou Británií budeme moci se k této věci vyjádřit podrobněji, ale myslím si, že to je důležité. Hovořil jsem mezinárodní institucionální spolupráci. A myslím, že je velmi důležité, abychom nikdy nezapomínali, že za eh, těmi eh, institucionálními zlepšeními, eh, o kterých jsem hovořil, je jedna základní věc a sice důvěra mezi členskými státy. Bez důvěry. Bez určitého stupně hm, konvergence v otázkách hospodářské politiky bude eh, velice obtížné donutit eh, institucionálním vylepšováním eh, země aby eh, přijali ty základní podmínky, eh, kterými se, na jejich základě se vytváří důvěra. A pokud dnes máme tady tu fragmentovanou bankovní unii, což je hodně daleko od bankovní unie, tak je to kvůli tomu, eh, že je tady problém s důvěrou. Takže neříkejme si to příliš optimisticky. Pokud jde o institucionální zlepšení, je to samozřejmě důležité, ale je třeba to eh, pečlivě promýšlet, ale ještě důležitější je eh, podmínka, která povede k eh, skutečnému vzájemnému porozumění mezi ženskými státy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane de la Rosiere, za toto nesmírně důležité antré. které bylo jak zamišlením, tak konkrétním námětem na další činnost, zejména když jste hovořil o platformě pro spolupráci, což já si myslím, že dává velice eh, dobře smysl. První řečník je uh, eh, Alen Lamasur. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, eh, pane předsedo Larozier. Velmi na nás zapůsobil způsob, jakým jste sledoval eh, uplatňování těch pozoruhodných doporučení jeho pracovní skupiny od roku 2009 a jeho hodnocení je pro nás nesmírně cené. Chtěl bych položit dvě otázky. První navazuje na vaši poslední připomínku, pane předsedo, pane. Ve vaší zprávě z roku 2009 se uvádí, uvádíte nebo doufáte, doufal, vyjádřil jste naději, že zde bude určitá spontánní reakce finančních trhů, že kapitály mohou moci eh, volně omíhat a budou se moci realizovat přeshraniční transakce, ale současně jste uváděl, že v té době národní regulační orgány jsou všemocné v podstatě, takže tam byl rozpor. Dnes konstatujeme, že v podstatě, a vy jste na to poukázal ve vaší poslední se v evropský finanční trh neexistuje v podstatě jako takový a je to paradox. Takže bylo velice pozoruhodné, že v určitém okamžiku bylo volné volné úspory disponibilní v severní Evropě byly potřeby investic a projektů v jižní Evropě, včetně Řecka, ale národní regulační úřady zabraňovaly těm úsporám z těch kterých zemí, aby byly přesunuty do těch zemí, ve kterých chyběla důvěra. Domníváte se, na základě také té důvěry, o které jste se zmiňoval, reforma systému dohledu a regulace a těch nařízení by mohla přispět ke zrychlení uplatňování tohoto skutečného finančního trhu společného evropského kapitálu. A moje druhá otázka. Vy jste hovořil o tom Twin Peak, Jaká, jaká je analýza a jaká doporučení byste mohl tedy učinit v okamžiku, kdy tedy ta agentura IBA bude muset odejít z Londýna. Je to také možná možnost přeskupit některé tyto orgány a zachovat tedy stávající systém. Děkuji. Děkuji za tuto otázku, nebo za ty dvě otázky, které jsou velmi opravdu důležité. Ta zpráva pochází z roku 2009 skutečně a my jsme ještě tehdy nezažívali krizi toho schovaného dluhu, která začala v roce 2010 a následovala potom v dalších letech. A jak když říkáte, že ta zpráva trošičku vychází z předpokladu, že finanční trh globalizovaný evropský se tedy vytvoří tak, jak si sám od sebe určitým spontánním způsobem. Tak to byla trochu pravda. Byla to trochu pravda. Byl zde ten pojem, že finanční trhy se jaksi sjednotí ještě více, než byly sjednoceny v té době. A ve skutečnosti, co se tedy odehrálo, je, že s krizí potom zadlužení, tak eh, vlastně ten trh se naopak fragmentoval, protože důvěra, o níž, o níž jsem před chvílí hovořil, ta vlastně byla nahrazena nedůvěrou. A mělo to více dopadů. Mělo to dopad na bankovní skupiny, protože bankovní instituce nebo přeshraniční nadnárodní bankovní eh, skupiny, jejich několik, které existovaly v roce 2009 a obvykle se domnívali, že to byly opravdu korporace, evropské skupiny, které hm, nemuseli jaksi se zastavovat své činnosti na každé hranici že a mohli vlastně spravovat jejich eh, hotovost, jejich finanční prostředky. A ještě v roce 2009 se považo, to, že se považovali za skupinu, za korporaci, tak vlastně z toho těžili určité evropské důsledky, byly financovány Evropou. Nebylo mnoho těchto přeshraničních nadnárodních skupin evropských, ale několik jich bylo. Později regulátoři, regulační orgány se domnívali, že je to příliš nebezpečné čeli tady těmto finančním skupinám a tak trošku, jak si chtěli eh, na, na, na národní úrovni uvěznit, abych tak řekl, nebo tedy zachovat tu hotovost eh, těchto skupin, což jde proti globalizovanému financování. A druhý důsledek byl důsledek pro finanční trhy. Finanční trhy měly strach, obávali se rozdíly směných kurzů, podle rizik vnímaných trhy byly velmi závažné a tendence byla k určité roztříštěnosti finančních prostředků a máte ří, pravdu, když říkáte, že ty finanční systémy, které by měly patřit k měnové unii, alespoň tak toto je ve Spojených státech, finanční systém by měl být jednocený v rámci měnové unie, ale není ve skutečnosti a je daleko více roztříštěný, rozdělený, než by měl být. S ostatními ekonomy jsem zpracoval zprávu, bylo to v roce 2012, o naprosté nutnosti, pokud tedy chceme bankovní unii, unii jednotných trhů, takže je naprosto nezbytné, abychom postupovali tak, aby kapitál se mohl jaksi hýbat, přesunovat v Evropě, aby eh, mohl směřovat do těch oblastí, které potřebují investice. Takže myslím si, že jste skutečně ukázal na velmi důležité téma. A ještě jednou opakuji, nebudou to ani tak technická zlepšení té architektury evropského dohledu, která umožní znovu získat tu potřebnou úroveň důvěry. Bude to spíše konvergence, lepší konvergence ekonomických politik, která zvýší důvěru. Co se týká toho Twin tady vás asi zklamu. Já mě osobně to téma příliš nezajímá, nebo nezabývám se jim příliš. Zabýval jsem se tím tématem během mé profesní dráhy, byly tam zkušenosti Twin Peaks, koncentrování v rámci jedného, jednoho subjektu kontrolních a ověřovacích úkolů bank, pojišťoven například. Byly zde zkušenosti, které fungovaly dobře a potom byly zkušenosti, které fungovaly špatně. Ve skutečnosti to hodně závisí na prostředí, na duchu tedy, nebo vnímání lidí, kteří řídí ty instituce. A já nemohu říci, že je to skutečně dobrý způsob, toto všechno spojit. Nevy, Ejopa a EBA, nevím. Je potřeba mít opravdu velmi dobrý důvod k tomu, abychom to udělali. A nejsem si jist, že máme tyto dobré důvody. Je nějaká literatura tady o tomto, ale nejsem o tom opravdu přesvědčen, že to je ten nejlepší způsob. Perváš Beres. Děkuji, Pervanš Beres. Děkuji, pane Daleroziere, že jste zde s námi. Je to naše první diskuse ve výboru Ekon o této revizi dohledových orgánů. Je tedy normální, že to děláme s vámi, protože ten režim, ve kterém žijeme, eh, vlastně hodně závisí na té zprávě, kterou jste zpracovali a také zde bylo hodně diskusí s parlamentem. Chtěla bych položit dvě otázky. První, zmínil jste se o otázce bankovní unie, tedy tato bankovní unie, jak si ještě se připojuje k systému ESA a trošku to změnilo ten systém, zejména tím, že se tam vznikl ten nový subjekt, se, se myslíte si, že to mění situaci a že tedy mm, trošku jste se zmínil také o o tom souvislosti s ESMA, ale určitým způsobem neměli bychom udělat totéž pro ESMu a EIOPu? A moje druhá otázka. Hovořil jste o tom roztříštění, o té roztříštěnosti, fragmentaci, o krizi eh, smrchovaného druhu, kde se probudily jaksi ratingové agentury je zde celá ta historie toho finančního trhu, tož všechno vlastně narušilo dynamiku bankovních, eh, nadnárodních bankovních skupin, které se nyní snažíme hm, znovu vytvořit nebo rekonstruovat s určitým eh, systémem jednotných pravidel, kde jak si krok po kroku ty pracují na tom ty dohledové orgány. Zda vzhledem k existenci ten, těchto nadnárodních skupin význam tohoto, této instituce, aby tedy eh, fungovala efektivně, aby fina, e, evropské finanční trhy fungovaly efektivněji, tak neměli bychom se vrátit k 27 nebo 29. režimu, určitému specifickému režimu, pro velké nadnárodní banky? A potom, to je třetí otázka, řeknete mi, ale já se trošku vracím k otázce Alena Lamasura o, o té záležitosti Twin Peaks, protože když o tomto hovoříme, tak máme na mysli ten bývalý nizozemský model bankovní, banky pojišťovny, ale v podstatě z bankovní unii ta skutečná otázka, která vyvstává, a myslím si, že to je trošku jiná otázka. Souvisí se zbližováním EBA SSM. Eh. Váže, vážená paní Beres, co se týká těchto otázek, tak ta první otázka je skutečně velmi eh, důležitá, protože je zde otázka struktury a vy jste, vy jste říkala, vy jste vytvořili tento systém v roce 2009, jakožto systém, který měl svou logiku. A když jsme potom začali vytvářet bankovní unii za několik let, tak eh, nakonec ty dvě logiky úplně dobře jaksi ne, spolu existovaly nebo nekloubily se. To je téma, které, kterým jsem se samozřejmě hodně zabýval v té době. A moje odpověď by byla tato. Je to odpověď, kterou vždy dávám, když je mi položena tato otázka. Vždycky říkám, že vytvoření SSM, které určitým způsobem roztříšťuje EBA, protože všechny členské eh, státy měnové unie vlastně musí přistoupit na tento mechanismus dohled, jednotného dohledu. Tak se nedomnívám, že vytvoření SSM by jakýmkoliv způsobem změnilo odůvodněnost nebo důvod té logiky EBA a vysvětlím vám, proč to říkám. SSM jednak to není regulátor, není to regulační orgán. A to je velmi důležité poznamenat. Regulace, ta vlastně se řídí určitou kaskádou, je tam první úroveň, druhá, třetí úroveň a platí respektive neplatí pouze pro měnovou unii a pro členy a pro kandidáty této měnové unie. Regulace ta je vždy v oblasti EBA. A pokud bychom zrušili EBA, protože by SSM jaksi převážila nad tímto orgánem nebo nad tou agenturou, tak bychom přišli o ten Common Rollbook, o, tu společ, o ta společná pravidla. A já podle mé zkušenosti bez těchto společných pravidel nemůže být skutečně sjednocený finanční trh. Takže je naprosto důle, zásadní, abychom ji zachovali. Samozřejmě musíme přizpůsobit EBA vstup členové, respektive eh, členové, členům tedy měnové unie a tomu, dozorčí, tomu dozorčímu orgánu, to je velmi důležité. Z hlediska způsobu hlasování eh, musíme zavést tuto změnu. Možná, že teď, když eh, už nejsme s už nejsme ve stejném geografickém eh, kontextu s Brexitem, tak bychom se možná měli vrátit k těmto hlasovacím pravidlům, která jsou poněkud komplikovaná. Druhá otázka, kterou jste položila, se týká 28. režimu. No, já si myslím, respektive moje tendence, nepřemýšlel jsem dostatečně o té otázce, kterou pokládáte, ale měl bych skoro tendenci si myslet, že ten 28. režim je určitý obční volitelný režim, který by měl mít všechny vlastnosti toho nejlepšího režimu a který by byla, ale to se mi zdá trošku negace eh, jednotné, sjednoceného trhu. Podle mě sjednocený trh to není trh, kde by bylo 27 režimů s možností připojit se k tomu 28. režimu, ale je to trh, kde je jednotný jeden režim, to je ten common rule book tedy. Čili moje odpověď je možná trošičku doktrinární, ale asi takto bych odpověděl. A k tomu Twin Peak, zde můžeme samozřejmě uvažovat o té otázce. Je zde něco zajímavého. Ve Spojených státech před několika dny velký američan, který se jmenuje Paul Volcker, který, kterého všichni respektují, řekl, že je absurdní, abych bylo šest kontrolních orgánů ve finančních věcech. Je tam FED, EFDIC, Control of Currency, je tam na, národní orgány jednotlivých států v oblasti pojišťovnictví a potom jsou další, na které jsem zapomněl. Takže to není Twin Peak, to je celkové oddělení. Já si myslím, že my v Evropě jsme, si, jsme se z toho vymotali docela dobře. Jsou tři piky, jsou pojišťovny, banky a finanční trhy. No, samozřejmě ono všechno souvisí se vším a můžeme říci, že ta nejlepší konstrukce by bylo jaksi, aby tam patřily finanční trhy, banky, pojišťovny, jaksi, aby byly pod jednou střechou. Osobně si nejsem jistý, že tady toto institucionální sjednocení by zvýšilo efektivnost. Já si myslím, že svět pojišťovnictví se velmi liší od bankovního světa Domnívám se, že zde nejsou stejná rizika, ta hodnocení, ty bilance jsou úplně jiné, ne, nejsou to stejné finance, takže jak si tak na první pohled bych řekl, že banky jsou jedna věc, pojišťovny druhá, finanční trhy třetí. Můžeme dokázat, že možná by to bylo lepší s jednotnou organizací, protože by byla větší symbioza, rozvíjely by se synergické efekty a tak dále ale nevím. Tady jsem poměrně se zdráhám, abych to takto jednoznačně řekl. A myslím si, že bychom zejména neměli, jak eh, často v Evropě jsme k tomu sváděni, abychom tedy, pokud bych využil trošku triviální, abychom ne, nepoužívali ty institucionální změny jaksi z dlouhodobého hlediska. Děkuji, už máme jenom 10 minut, takže bych ty otázky uh, seskupil a potom uh, vám dal prostor na konec Kate. Děkuji. Eh, pane Roziere, od uh, té vaší původní práce už uh, bylo dosaženo velkého pokroku a ráda bych vám uh, poděkoval za vaši vizi po finanční krizi. Já jsem měla příležitost pracovat s ESAS a souhlasím s vaším stanoviskem, že jsou teď globálně uznávány eh, vzhledem ke své práci. Eh, zásadního pokroku bylo dosaženo v globální spolupráci mezi finančními dohledy a zejména pokud jde o dohled eh, v rámci regulace derivativu, derivátu a CCP. Nicméně někdy ten systém drhne, zejména pokud jde o uznávání mezi USA a Eh, v EU, eh, pokud jde o ústřední protistrany. A jde eh, tady o roli komise, ale často také o finanční dohled se, s jeho finančními schopnostmi v USA, v Kanadě, v Singapuru, v Hongkongu a v mnoha dalších jurisdikcích po celém světě. To je do budoucna. Pokusit se řešit tyhle technické otázky vidíte nějaké technické bariéry, nebo bariéry zejména ty právní, tak aby eh, v ESMA mohla eh, eh, tímto způsobem se do toho vkládat spíše než komise? Dobrá otázka, ještě někdo? Druhou otázku samozřejmě, ale ne. Otázka, kterou jsem chtěl položit, navazuje na tu, která už zazněla. Možná bych chtěl rozšířit, že zde máme to štěstí, že zde máme člověka, který má obrovské zkušenosti, jako je Jacques Delarozier. Stále jsme nevyřešili problém zastoupení eurozóny ani v, v mezinárodních měnových eh, a finančních organizacích institucích. Jak vidíte tuto otázku? Paul Tank. Zkusím to velice stručně. Děkuji za vaše eh, příspěvky, jsou velice zajímavé. Komise eh, protlačuje myšlenku Unie kapitálových trhů a eh, naráží na podporu v Evropském parlamentu. Nicméně mezi prioritami u kapitálového trhu a jeho unie není uh, unijní uh, dohled. Uh, řekl byste, že myslíte, že SAS eh, v lepším pohledu, eh, tedy v lepší pozici by dosáhly takového evropského kapitálového trhu, co by bylo nezbytné ke eh, změně? Je ten manažerský portál nebo něco jiného? A potom druhá věc. Brexit jste říkal, že vnímáte jako příležitost. Já to vnímám také jako hrozbu, protože ty instituce JP Morgan se teď přestěhuje z Londýna na tři místa v Evropě. To je také hrozba, která povede k další fragmentaci eh, v rámci kontinentální Evropy. Protože každá vláda se eh, bude eh, pokoušet přilákat takovéto podniky. Pane La Roziere, prosím. Mnohokrát děkuji. To je první otázce. spolupráce mezi eh, těmi celosvětově důležitými jurisdikcemi. Já chápu, že komise převzala vedení zejména v eh, vyjednávání eh, o ekvivalenci, což frustruje ostatní jurisdikce, které jsou spíš zvyklé. Hmm, že o tomto rozhoduje její dohledy. Je to téma, samozřejmě. E, já to chápu tak, že dokud nebudeme e, skutečnou unii, to znamená skutečnou unii, ne, ne unii členskou státu, e, členských států, která máme teď, tak je docela logické, aby právě komise rozhodovala o otázkách jako je ekvivalence. Protože pokud tohle budete delegovat nějakému dohledu, tak eh, ztrácíte politické eh, ladění toho vyjednávání. Komise je více eh, takovým reprezentantem toho exekutivního orgánu Unie, než by mohla být ESA. Čili je to otázka spíš takového detailu, o kterém nevím. Nicméně já chápu, jaký to je problém. Když pan Lamasur hovořil o zastoupení Unie v orgánech, jaké je Mezinárodní měnový fond, tak eh, mu dám stejnou odpověď. Pokud máme skutečně pocit, že eh, zájem Francie, pokud jde o budoucí eh, mezinárodní měnový systém, je tak specifický, že jej nelze eh, svěřit eh, zástupci Unie, pokud eh, to budeme vnímat takhle, tak tady žádné zastoupení Evropské unie v Mezinárodním měnovém fondu nebude. My jsme zatím nevytvořili nebo nedosáhli dostatečné úrovně toho společného stanoviska. Takže já bych trval na zapojení EU do Mezinárodního fondu a Světové banky, tedy do jejich řídících orgánů. Ale pouze pokud budeme jednat jako země. Pak jste se zeptali na velmi dobrou otázku k CMU. Já jsem to pochopil tak, že kvůli Brexitu dojde k některým eh, změnám v eh, sídlech eh, finančních institucí v Evropě. A z definice tyto změny proběhnou směrem z Británie na kontinent. Na druhou stranu to asi nebude. A rozsah těch změn no, mě překvapilo mě, kdyby to bylo, kdyby byl poměrně eh, významný velikostně. A proto se musíme připravit na kontinentu. Abychom se chovali a, eh, eh, stejně japně pokud jde o bezpečnost pravidel a jejich vymahatelnost, kterou zajišťují instituce jako ESA. Tak, aby to všechno bylo v pořádku. A aby abychom byli alespoň tak dobří jako britské instituce. Já jsem dal tady několik příkladů toho, co si myslím, eh, že eh, budeme moci udělat v rámci ESAS, abychom usnadili eh, implementaci toho rozšířeného CMU. Takže to bude velká výzva. A nesmíme zapomínat evropský rozměr. Eh, finančního trhu po Brexitu. Proto bude třeba eh, nabídnout eh, se Britům a říci, není v našem společném zájmu vytvořit prostředí, které bude vstřícné a uspořádané a ne chaotické. k, možná k tomu k CCP. Okay, so thank you very much. Uh, I think Děkuji. To byla nesmírně významná a plodná výměna názorů. Pokusíme se nad nimi zamyslet dále a doufáme, že u mnoha z nich tedy naprosto souhlasím, včetně skepticismu k Twin Peaks. A e, doufám, že budeme schopni dále přispět do tohoto přeskumu, tak aby vznikal e, opravdu jednotný trh pro finanční sektor, včetně silné konvergenční kapacity regulační a dozorové. Děkuji. said, he said, I should, he don't. Dear colleagues, if we can continue to make sure. Kolegové, můžeme pokračovat, začneme, abychom začali hlasovat čas. A, d, takže máme tady další bod za sběrem z hodnoty na knihy. Kolega Tom. Děkuji, pane předsedo. E, já e, uvedu e, tu zprávu Eh, nizozemsky. Chci poděkovat eh, kolegům za velice eh, konstruktivní pozměňovací návrhy a to navzdory tomu ta tlaku, abychom to projeli co nejrychleji, i když tohle, něco už, tohle už mělo být dávno realitou. Upřímně řečeno, když se podívám na ten problém, tak si říkám, jak to, že už to dávno není. Tohle je věc, kdy eh, Evropa zasáhne trochu a lidé to okamžitě pocítí. Jak už tedy říkám, myslím si, že komise eh, přináší eh, ve svém návrhu správnou rovnováhu, pokud jde o tedy evropskou legislativu a, a zároveň flexibilitu pro členské státy, které se stanovují snížené sazby. Všechno dohromady bylo eh, schrnuto eh, do kompromisu eh, v návrha, návrha, návrh kolegy Ludvíksona a výboru pro kulturu je tam zohledněn. A já doufám, že to hlasování proběhne stejně hladce jako celý ten proces. Ještě jednou bych rád poděkoval za velice konstruktivní přístup stínových zpravodajů. Thank you very much, Tom. Uh... Děkuji, Tome. Máme stínového zpravodaje za SAD. Paní Beres? Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel. Eh, kolegyně tu se nemohla dostavit, ale požádal mě, abych um, hovořila za ní. Má za to, že zpráva by mohla být neproblematická právě protože komise tady vydala víceméně jednoznačný návrh, který zpravodaj dal, eh, vyjasnil prostřednictvím pozměňovacích návrhů podporuje eh, ten cíl změny stavícího rozdílu mezi eh, elektronickými knihami a knihami, eh, pokud jde o DPH, že by členské státy mohly sladit DPH k, s těmi e-publikacemi, tedy knihy a elektronické knihy. To by vedlo k tomu, že by se snížilo nebo super snížili, snížilo DPH na knihy, protože to kulturní dědictví, kulturní produkt Prosím, abyste se stišili, vy, kdo, kdo jste sem přišli na hlasování. Kolegové, eh, ticho, ještě pokračujeme v bodě, který předchází hlasování. Ale musí eh, uplatnit standardní daňovou sazbu, která je 50% i na elektronické publikace, elektronické knihy a časopisy. Důvod podpory této změny je, že mm, Tedy v podstatě je důležité podporovat nové možnosti eh, a inovace v elektronickém vydavatelství. Eh, je byla tu snaha zachovat eh, to celé stručné a vyslat silný signál radě, že by to měli přijmout tento návrh co nejrychleji. A proto jsme nepředložili žádné pozměňovací návrhy, podporujeme pozměňovací návrhy které podtrhují stávající bod, zejména podporu inovace v Evropě, pozměňovací návrhy, které zúrazňují kulturu a kulturní vzdělávací aspekt. Obzvlášť podporujeme pozměňovací návrhy 3 a 4, kde se trvá na oddělení mezi tímto návrhem a daleko komplikovanějším eh, návrhem, který harmonizuje DPH. Eh, proto nemůžeme podpořit eh, pozměňovací návrhy, které volají po více flexibility pro členské státy, tady si stanovovali eh, snížené sazby. SAD podpore společný evropský seznam eh, se spole- snížených sazeb. Už jsem skoro skončila. Um, a dál nechceme podpořit návrhy, které chtějí oslabit návrh um, nebo nejsou v jeho rozsahu působnosti. Je důležité ukázat co nejširší podporu tomuto návrhu. A e, budeme hlasovat o při hlasování o pozměňovacího návrhu ALDE můžeme přidat ještě k něco k definici. Ehm, pro nás by to znamenalo, že chceme, my se chceme držet návrhu komise. Děkuji, paní Beres. Ben Luke za EKR nebo ho někdo nahrazuje? pokud je v pořádku, stejně nám dochází čas skora za Alde. Prosím, minutku. Děkuji. Já tedy budu také mluvit nizozemsky. Nejprve bych chtěla poblahopřát za skutečně dobrou zprávu a také vynikající spolupráci. Už často jsme navrhovali, aby knihy na papíře byly, eh, k ním bylo přistupováno stejně jako k elektronickým knihám a čím rychleji to bude realizováno, tím lépe. López Bermejo from eh, Dále Zague, paní López je tu. Děkuji, pane předsedo. Já bych byla ráda, kdyby všechno hlaso- každá hlasování bylo tak jednoduché, jak tady toto, protože uh, Toto je jediná eh, nepochopitelná věc byla diskriminace, která existovala vůči eh, knih, mezi knihami na papíře a mezi elekt, knihách na elektronických nosičích. Je potřeba šířit kulturu a kvalitu, včetně tohoto sektoru. Takže chtěla bych eh, upozornit na, důležit, na to, že je velmi důležité, aby také věda, výzkum a vývoj měl přístup k ke kulturnímu dědictví bez daňových překážek. Toho se týkají naše pozměňovací návrhy. V rámci zprávy o DPH bude potřeba, abychom se rozhodli, zda chceme zachovat tuto regresivní daň, která penalizuje ještě více ty základní důležité služby jako sociální práva, práva na kulturu a nebo zda bychom se měli eh, zabývat perspektivami DPH pro to, abychom zdaňovali eh, luxusní výrobky. A vítám dohodu, které bylo dosaženo. Tu někdo hovoří ze zelené, Morsko Kato, nevidím nikoho, Barbara Kapel, která není přítomna, je. Děkuji, pane předsedo. Já budu také stručná. Chtěla bych poděkovat srdečně zpravodaji. Je to opravdu dokument, kde velmi snadno se shodneme. Není, nebylo pochopitelné, proč elektronické nosiče by neměly spadat do této kategorie snížení DPH a považuji za důležité, aby zde byla určitá flexibilita uchována v rámci členských států, tak aby mohla být ta DPH udržena na 5% nebo pod Myslím si, že ten stávající návrh a tato zpráva tyto změny normální sazby DPH pro elektronické služby by vlastně, eh, nevím, proč se to považuje odděleně od obecného návrhu v rámci DPH a další bod, který je důležitý, tím měli bychom přemýšlet, zda hudební obsahy, hudba, by také neměla patřit pod eh, sníženou sazbu DPH. To jsou také služby na elektronických nosičích, také to by to mělo podpořit eh, kreativní průmysl v Evropě. Děkuji. Thank you very much. Eh. Děkuji. Děkuji za tuto rozpravu. A přesně včas začínáme s hlasováním a toho s tím se vypořádá Markus. So, okay everybody, we start with the vote. So... Začneme hlasováním uh, Econ za stranu. E, pouze, pouze poslanci Econu se budou teď účastnit hlasování. První, tedy eh, nejprve budeme mít test pro členy Econu. Kdo se, kdo se tady o to stará? And, and then safeguarded that is not voting? Je zajištěno, aby Liebe nehlasoval. Závisíme teď na technicích. Což není úplně nejlepší pozice. Takže uzavírám hlasování. Tak, dobře. Takže číslo pět. Pro, kde proti, zdržet, zamítá se. šest. kde pro, proti, se zdržel, zamítá se. 23 jo, pro, proti, zdržel se, zamítá se. 24 pro, proti. Myslím, že schváleno, ale pro, ověříme 24. Zahajuje hlasování pro 24. Všichni hlasovali. O jedno EPP navíc. Um, Prosím, jeden. To vás, vás nikdo ani nepočítá, vy nejste z ekonu. Takže všichni hlasovali, konec hlasování. Schváleno. Mm, ano, nebylo to tak jasné předtím. 25 pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. 7 pro. Proti, zdrželi se zamítá se 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 11 pro, eh, který je kompatibilní pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kult 1, kultura 1 pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis A pro, proti, zdrželi se. Schváleno kult 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se... Pane Langen, tohle je, to je vážné hlasování. Schváleno. 15. 14. 14 prověřit chcete. Tak 14 prověříme, dobře. Hlasujeme. Všichni. Konec. Schváleno. Schváleno, pardon. Běžte předsedovi. I když není z vaší skupiny. 15 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 17 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kult 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 21 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Zamítá se tedy, pardon, 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní závěrečné hlasování. Jmenovým hlasování Zahajuji hlasování. A pak, pokud už všichni hlasovali, o tři EPP navíc. A o jednoho z ALDE. Kolegové, pořád je to ještě ekon. Jen, jen za ekon v tomto jmenovitém hlasování. To je nebezpečné. Tady máme jména. Takže všichni hlasovali. Konec jednoho navíc, takže 47 pro, jedna proti. Blahopřejeme zpravodaji Tomovi. Pa, pane předsedo, prosím. Jsem trochu jako von Fajcekr. Zapomněl jsem si kartu. Zlobivý. většinou, když já předsedám, tak se něco takového nepřipouští. A, t- a, když, to, a když udělám výjimku teď kvůli vám, tak pak mi to budou vyčítat. No ale dobře, máte černou kravatu, dobře. I have not given anyone else the floor. So we are closing our... Takže tím končíme zasedání Ekonu. Všichni víte, kdy bude zasedání příští. Takže tímto je jednání ukončeno.